Dobré odpoledne, kolegové, vážení hosté, posluchači. Vítejte na zasedání výboru TAX 3. Rád bych naše dnešní slyšení zahájil následujícím oznámením. Zítra uplyne jeden rok od chvíle, co Daphne Caruana Galicia, statečná malcká novinářka, byla zavražděna. Výbor pana, tedy ten předcházející výbor pana, měl příležitost se s ní osobně setkat a já bych teď eh, vás požádal o minutu ticha, abychom vzdali čest jí i všem ostatním investigativním novinářům, kteří byli zavražděni nedávno, tedy Viktoria Marinová, bulharka. Minuta ticha. Well, as you know, today's... Jak víte, naše dnešní zasedání se bude skládat ze slyšení o zlatých vízech a dalších národních režimech umožňujících daňová privilegia. Rádi bychom se více poučili nebo více dověděli o rizicích praní špinavých peněz, vyhýbání se daňové povinnosti a daňovým únikům, což souvisí s touto záležitostí. A potom budeme hovořit o volných ekonomických zónách a, a potom o trvalém skladování pro vysoce hodnotné zboží, což se obecně označuje jako free ports. Budeme mít tedy nejdříve jeden panel, který bude věnovaný zlatým vízům a druhý těm free ports. Přizvali jsme zástupce OECD a nevládní organizace Global Witness a máme zde také zástupce Evropské komise z DG Just, který bude moci reagovat na, nebo kteří budou moci reagovat na eventuální otázky. Pozvali jsme také ředitele portugalského imigračního a pohraničního úřadu, který na administrativní úrovni je zodpovědný za portugalský režim zlatých víz. Bohužel odmítl naše pozvání, takže nebudeme mít možnost vyslechnout si názor portugalské vlády která by zde mohla ospravedlnit eh, tento režim nebo reagovat na otázky poslanců. Všichni dostali písemné odpovědi na dotazníky od našich panelistů. A tyto odpovědi, jako vždy, budou také k dispozici na webových stránkách našeho výboru po tomto zasedání. Zahájíme tedy první panel rizika v oblasti praní špinavých peněz související s praktikou zlatých víz. A dovolte, abych představil naše řečníky. V prvním panelu nejdříve je to pan Filip Karvs, který je šéfem jednotky pro mezinárodní spolupráci OECD. Vítejte. A paní Rachel Owens, která je šéfkou nevládní organizace Global Witness. Také vítám paní Despina Vasiliodu, která je z DG Justice, je zástupkyní ředitele jednotky nebo tedy oddělení pro finanční kriminalitu a paní Moniku Moshauer, také z DG Justice, která je tedy zástupkyní ředitele jednotky pro občanská práva a volný pohyb. Jak víte, byly podniknuty určité kroky, aby se obešly běžné oznamovací povinnosti. Tu nás zajímá. Zajímalo by nás, jak se dívá pan Kervs na výsledek této konzultace, i když ty výsledky jsou zatím pouze tedy uh, provizorní. Zajímaly by nás eventuální doporučení. A pokud je Global Witness, tak ti zase nedávno vydali studii o rizicích souvisejících s programy Zlatých víz, takže to bude také velmi zajímavé poslechnout si o této studii. Pracovní metoda bude jako obvykle následující. Každý řečník bude mít maximálně 10 minut na úvodní slovo a prezentaci a potom zahájíme diskuzi s poslanci. Takže prosím pana Filipa Kervse, aby přednesl své úvodní slovo maximálně 10 minut. Děkuji. Thank you very much, Mr. Chair. Um... Děkuji moc krát, pane předsedo. Děkuji za to, že jste mě sem pozvali za OECD, abych prezentoval naši práci v této oblasti. Chtěl bych říci, že různá investiční schémata neprojednáváme jakožto součást nějakého komplexního projektu v OECD. My nacházíme tato schémata víceméně náhodně v rámci práce, kterou v uplynulých letech eh, provádíme v oblasti automatické eh, výměny finančních a účetních informací. Jak víte, eh, OECD na základě mandátu G20 z roku 2014 přijala standard pro automatickou výměnu finančních a účetních informací. A podle tohoto standardu finanční instituce nebo země sbírají informace od finančních institucí, eh, ohledně eh, držitelů účtu, kteří nejsou rezidenty a sdílejí informace se státem, kde je držitel účtu příslušný. Eh, tento program je velmi vyvinutý. Už máme 102 jurisdikcí, které se zavázaly k tomuto standardu a e, v roce 2017 v září první polovina těchto jurisdikcí, včetně členských států EU, zahájila první výměny informací podle tohoto standardu. A ty zbývající se zavázaly k první výměně informací v roce 2018 a začaly s touto výměnou minulý měsíc. Takže celkově mohu říci, že jde o velice úspěšný program, ale zároveň eh, v rámci jakési, jakéhosi pozáruč, eh, záručního servisu OECD zkoumáme, eh, jaká jsou rizika spojená s tímto standardem, kde jsou jaké díry. Zkoumáme způsoby, jak jsou používány společné účetní standardy a jak se dají obejít. V rámci strategie proti mezerám máme také eh, určitou službu, eh, kde eh, lidé mohou anonymně nahlašovat různé způsoby a schémata, jimiž je CRS obcházeno. A v rámci této práce nacházíme právě ta investiční schémata Residence by Investments. Tím jsme zahájili vlastně organizovanou konzultaci na počátku letošního roku na téma tohoto jevu a e, pracujeme s různými jurisdikcemi na identifikaci toho, do jaké míry mohou tato schémata být zneužívána k obcházení automatické výměny informací. Na technické úrovni jsme schválili mnoho kritérií, podle, niž, podle nichž rezidence prostřednictvím investičního schémata může být riziková pro obcházení eh, společného eh, ohlašovacího standardu CRS. Jsou to dvě eh, klíčová kritéria, která uplatňujeme. Jedním z nich je, že to schéma by mělo počítat pouze s minimální fyzickou přítomností, aby to stačilo na dosažení práva k pobytu nebo práva na občanství. A druhé kritérium je, že e, osoba, která žádá o občanství nebo o pobyt, tak činí v zóně s velice e, nízkým zdaněním nebo žádným zdaněním, e, což může být tím, že ta jurisdikce nemá vůbec žádné zdanění, nebo by to mohlo být tím, že ta jurisdikce, přestože má standardní daňový režim, má také určité teritoriální daňové systémy, takže e, příjem určitého rezidenta jako jednotlivce e, je zdaněn pouze, když pochází z území této jurisdikce, nebo je ta daň nízká nebo žádná z důvodu speciálních režimů, které jdou ku prospěchu e, těchto žadatelů o pobyt z důvodu investic. To jsou tedy dvě hlavní kritéria, jichž se držíme Potom také zkoumáme, jestli jsou nějaká zmírňovací opatření. Identifikovali jsme dvě. Jedno z nich jsou situace, kdy dotyčná země eh, zorganizuje spontánní výměnu informací eh, se zemí původu toho rezidenta, toho žadatele. A dalším zmírňovacím opatřením eh, jsou situace, kdy dokumentace, kterou může získat člověk, který dostal povolení k pobytu, potvrzuje, nebo dá se z ní eh, poznat, že eh, dotyčná osoba získala pobyt prostřednictvím investičního programu. To jsou dvě kritéria, na jejich základě jsme na sekretariátě zanalizovali zhruba 100 eh, schémat, to nepokrývá zatím ještě celý svět. Začali jsme naši práci s těmi 102 jurisdikcemi, které jsou vázány automatickým standardem výměny. A mezi těmito 102 jurisdikcemi jsme identifikovali zhruba 100 schémat a zdá se, že zhruba 20 z nich bude identifikováno jako rizikové, kde hrozí vysoké riziko zneužití a obcházení standardu automatické výměny. Záměr je takový, že zveřejníme ta vysoce riziková schémata. Ne proto, abychom nějak stigmatizovali dotyčné státy, ale spíše by to měl být nástroj pro finanční instituce, které musí uplatňovat společný reportovací standard. Tím eh, se jim rozšíří povědomí o tom, která země by mohla představovat vysoké riziko. A právě tak vypracujeme pokyny pro finanční instituce jak vykonávat dodatečnou due diligence nebo jak se zachovat, když budou konfrontovány s držitelem účtu, eh, který na základě našich nových informací se ukáže, že představuje riziko. Riziko, že ten člověk pobývá v zemi pouze z daňových důvodů a nebo ne pouze v této zemi. Protože podle standardů myšlenka je taková, že všechny jurisdikce, kde někdo má daňovou přítomnost, jsou hlášeny a tyto informace se eh, zprostředkovávají finančním institucím aby tuto informaci měly všechny země, kde je dotyčný poplatník rezidentem. Během naší práce jsme také identifikovali, eh, že Mnoho jurisdikcí je připraveno ke spontánní výměně informací eh, se zemí původu žadatele, což je eh, dobrý vývoj, protože tím se snižuje riziko zneužití schémat pro daňové důvody. Takže taková je v kostce naše situace. Očekáváme, že dokončíme tuto práci velice brzy a budeme v ní pokračovat i nadále a začneme analyzovat eh, i další země mimo těch 102, které už zkoumáme. Takže to je v kostce naše práce. Děkuji moc krát. Paní Owens, prosím, z Global Witness. Děkuji za slovo, pane předsedo. Velice děkuji vašemu výboru taxe za to, že mě pozval na dnešní slyšení, abych mohla hovořit zejména o riziku korupce, které je spojeno s takzvanými zlatými vízy. Já se budu zaměřovat, nebo chci říci, že tedy my se úplně nezabýváme otázkou úniku daní. Máme tedy, v, v, máme tedy kon, nezávis, nevládní organizaci, která právě vede kampaň proti korupci mnoho let a na začátku jsme zjišťovali, Eh, jak je to třeba se zdroje jako ze zemí, jako je Kambodža nebo Angola, jak se vlastně tyto zdroje dostávají do soukromých kapes. To bylo na začátku naší činnosti. A nakonec jsme vlastně do, m, mm, identifikovali takový e, cyklus korupce, který se dá rozdělit do tří částí. Ukradni, potom to někde schovej a pak to můžeš utrácet. Takže zaprvé, zaprvé, zaprvé se musí eh, zjistit, co chcete, tedy získat třeba panenské pralesy, zlato nebo přímo rovnou hotovost. Pak musíte tu hotovost nějak ukrýt nebo ji nějak třeba vyprat nebo si ji schovat v nějaké offshoreové jurisdikci. No a pak už eh, můžete tu hotovost eh, utrácet. Musíme říci, že mm, my jsme se pak také, eh, také jsme se teď eh, soustředili na otázku takzvaného luxusního zboží. A také jsme se vlastně nakonec dostali k otázce takzvaných zlatých víz, která je velice teď dobrá pro korupci. Pokud si chcete koupit eh, nějaká třeba mm, nemovitosti v jiné zemi, tak vlastně je to sice drahé, ale je to vlastně investice, protože ta, ten člověk získává určitou bezpečnost, má také nový pas, E, tím vlastně má druhý pás, takže vlastně se může skrývat, e, může mít nové jméno, může si otevřít té zemi třeba bankovní účet nebo tam může začít nově podnikat. Takže ze začátku jsme byli poměrně e, překvapení, když v novinách Guardian a někteří investigativní novináři popisovali, jak to vlastně, jak se vlastně zneužívají tato zlatá víza v celé Evropě. Vyšetřování ukázali, jak, jak jsou do toho zapojeny různé orgány. Byl zde třeba příklad skandál z Brazílie, z Angoly, eh, například i v Angoli byli někteří politici um, souzeni a pak jsou to také Rusové a Ukrajinci, někteří jejich oligarchové Máme zde i případy třeba z Portugalska nebo Kypru. Takže v loňském roce Transparency a International a také Global Witness společně zveřejnili zprávu, ve které říkají, že právě e, ty, tato zlatá víza se stávají součástí tohoto korupčního cyklu v Evropě a mohou potenciálně podporovat korupci, protože vlastně těm lidem um, poskytují určité útočiště v Evropě. Pokud ty systémy jsou špatně zpravovány, tak vlastně sebou nesou obrovské množství všech možných rizik. Je zapotřebí hloubková eh, kontrola klienta, ehm, informace, měna informací, protože jinak otevřeme dveře všem eh, korupčníkům. Například Kypr a Portugalsko, tam se zřejmě nedostatečně mm, zjišťují, odkud pocházejí zdroje toho člověka, když se vlastně posuzuje ta žádost o výzum a sice je tam, například na Maltě mají velice dobrý ten systém hloubkové kontroly klienta, ale vypadá to, že vláda má poměrně širokou diskreci, když se rozhoduje, zda ten člověk je způsobilý pro tento program. To znamená, i ten, kdo třeba spáchal nějaký trestný čin, eh, má nějaký záznam v rejstříku trestů, může být za určitých okolností jaksi mm, eh, povolen, aby, aby tedy šel do toho, aby se zúčastnil toho systému. Takže ukazuje se zde také velice mm, slabá demokratická odpovědnost a může to tedy zvyšovat korupci e, v Evropské unii. Navíc je zde, jsou zde opravdu příliš vysoké diskreční pravomoci a příliš malá kontrola těchto systémů. Takže co doporučujeme my? Za prvé, domníváme se, že tyto, tyto režimy musí být zpřísněny, musí být e, také tam probíhat opravdu dobré hloubkové kontroly klienta, nesmí tam být žádný konflikt zájmů aby ty, navíc ty investice musí být zkontrolovány, zda jsou legitimní, musí být také zkontrolovány zdroje. Za druhé, evropští občané musí mít jistotu, že ty systémy eh, vycházejí z eh, principu integrity a že je to také i to mm, riziko, které s tím spojeno, je přijatelné pro občany. A zde se to vlastně opět eh, mluvíme o zodpovědnosti členské státy někomu chtějí udělit eh, občanství nebo eh, trvalý pobyt, musí zde být veřejný, eh, veřejná debata s veřejností, co to vlastně sebou všechno obnáší a co ještě tedy považujeme za přijatelné. Takže členské státy by eh, měli vysvětlit veřejně eh, celá tyto režimy, jak, jaké vlastně, mm, jak to funguje a jaké to má přínosy. Myslíme si, že je naprosto zásadní pro bezpečnost všech členských států i pro integritu celé Evropské unie, aby země, která nabízají takzvaná zlatá víza, ehm, aby opravdu mm, to nějak nedělali nedbale nebo aby neopomíjeli některé ty věci, které se týkají hloubkové kontroly klienta. Tato rizika jsou velice citelná v Evropské unii, protože zde máme také svobodu pohybu. To znamená, Eh, rozhodnutí, které je učiněno v jednom členském státu, vlastně může mít dopad i na situaci v jiných členských státech. Navíc Evropská unie opravdu prodává ve velkém množství um, tyto pasy a ta víza. A vlastně stačí vám pro Evropskou unii získat jeden pas, nemusíte jich mít 27. To znamená, že Eh, nějaký členský stát vlastně může, eh, pokud využívá tento, ten, tento režim, tak je vlastně jakýmsi černým pasažerem, vlastně využívá situaci ostatních členských států a eh, ty ostatní, vlastně, které to ne, nenabízejí, tak na tom tratí. Je zap, také zapotřebí harmonizovat postupy a standardy, což také povede k nižšímu riziku. Eh, členské státy by neměly usilovat o závod ke dnu. Musíme zajistit eh, řádnou kontrolu mm, a ty systémy musí být konkurenceschopné. Takže co může Evropská unie udělat? Jak jsem říkala, nejatraktivnější věc na těch zlatých vízech je to, že získáte neomezený přístup do všech zemí členské eh, Evropské unie. Takže to, že mm, získáte občanství nebo tu naturalizaci, Eh, tak vlastně to pak znamená, že eh, spadáte do eh, zákona EU. Mm, vítáme to, že Evropská komise, komisařka pro spravedlnost Věra Jourová ve srpnu řekla, že Evropská unie se nesmí stát bezpečným útočištěm pro korupčníky nebo pro někoho, kdo chce vyprat peníze a mm, musíme zaručit to, že nechce, nebudeme jaksi odměňovat zločince a pachatele trestných činů. Eh, já bych tedy chtěla apelovat na Evropskou unii, aby učinila řadu věcí. Za prvé, eh, eh, v těch následných pokynech Evropské unie by měly být silné standardy pro hloubkovou kontrolu klienta, transparentnost, aby se zlepšilo to, že tyto systémy nebudou využívat korupčníci a pachatelé trestných činů a je důležité, aby vlastně z toho těch systémů těžili eh, evropští občané. Musí se také pravidelně hm, posuzovat rizika, musí zde být opatření na snižování rizik, mohlo by to být třeba součástí určitého postupu nadnárodního posuzování rizik, které komise hm, připravuje každé dva roky. Za druhé, musíme splňovat všechny podmínky proti eh, hm, boje s praním peněz, Například všechny ty eh, orgány musí hrát podle stejných pravidel jako ostatní instituce. Za třetí, musí zde být systémy, aby členské státy si vyměňovaly informace, zejména o tom, že třeba někoho odmítli, o těch odmítnutých žadatelích. A pak zde také musí být systémy pro nesplnění povinnosti vůči členským státům, které eh, dávají taková víza, ale přitom nedodržují ty podmínky, to znamená, že vlastně oslabují Eh, celý ten systém a hodnoty Evropské unie. Velice rád odpovím na vaše otázky. Děkuji. Děkuji, teď eh, zahajuji diskuzi s poslanci. Budeme mít eh, pětiminutové sloty, jedna minuta na otázku, čtyři minuty na odpověď. Jak jsem říkal, můžete směřovat své otázky také na Evropskou komisi. Máme tady tedy čtyři řečníky, ale já bych eh, požádal členy, aby omezili počet otázek a také těch, kteří mají odpovídat, protože čtyři minuty to je opravdu krátká doba. Nejdříve tedy spolu zpravodajové, nejdříve Luděk Niedermayer za EPP. Děkuji, Petře. Já možná těžko mohu položit eh, specificky směřovanou otázku, ale doufám, že ji někdo zodpoví. Více než polovina členských států poskytuje takováto schémata. O Transparency International jsme se také dověděli, že jim příliš nezáleží na té složce, která se týká praní špinavých peněz, u těch peněz, které dostávají. Pak je zde jedna věc, která souvisí eh, s hodnotami a je zde otázka, co se za ty peníze dá koupit. Evropa je založena na nějakých hodnotách a hodnoty normálně nejsou na prodej, takže mělo by na těch eh, penězích záležet. Možná někdo je méně bohatý a chce přijít obchodovat do Evropy. A potom tady vyprodukuje velkou přidanou hodnotu. A někdo, kdo sem přijde a zaplatí za to tu svou cenu, tak nám bude generovat pouze další náklady. Ale specifická otázka je, do jaké míry se lidé dívají na ekonomickou stránku věci. V 21. století žijeme v ekonomice, kde máme dostatek kapitálu, máme příliš mnoho likvidity v systému. A také Investice obecně nám nechybí. Co nám chybí, jsou investice s vysokou přidanou hodnotou, to znamená investice, které generují růst, pracovní místa, prosperitu pro společnost. A já si myslím, že tato složka v těchto schématech úplně chybí. To, že někdo nakupuje velmi drahé, luxusní produkty, tak eh, to může být přínosné, ale možná, to může být jen nějaká zahraniční jednotka, která takto pere své peníze, když se koupí nějaké takovéto luxusní sídlo. Jaký to má potom pozitivní dopad na ekonomiku? Když někdo přijde s penězi a řekne, dejte mi zde povolení k pobytu a já budu investovat, stačí to? Není to spíše logika 20. století, která v 21. století už neplatí? Děkuji. Děkuji, asi se to bude lišit schéma od schématu. Kdo by rád odpověděl? Paní Owens, děkuji za vaše otázky. Já si myslím, že jste řekl dvě skvělé věci. Z našeho pohledu je zde spousta lidí, i poslanců tohoto parlamentu, kteří by řekli, že takováto schémata by vůbec neměla existovat. My víme, že je to velké téma pro Evropskou unii i pro ty členské státy, které umožňují vstup těmto jednotlivcům na své území. Je možno argumentovat ze všech stran. Je to globální průmysl, mnoha miliardový, přináší peníze do členských států, ale klíčová otázka je, že nevíme, kolik peněz to je, protože je to zcela netransparentní a také nevíme, kdy ty peníze vlastně, když přijdou do členského státu, tak na co jsou využity, kam směřují. Třeba Malta nebo Kypr, tedy ty malé členské státy po finanční krizi hledaly tedy investice, hledali peníze, ale je to vlastně takový závod směrem dolů. Když eh, se řídíte ziskem, tak zavíráte oči nad tím, eh, že tyto jednotlivci třeba přenášejí riziko do Evropské unie. A právě tento výbor se zabývá tím, eh, jaké jsou sociálně-ekonomické výhody těchto režimů, těchto programů. Jak jsem říkala, je zde v současné chvíli taková netransparentnost, že my jsme čtyři měsíce psali tu zprávu a na veřejné úrovni jsme vůbec nedostali žádné informace, takže velmi těžké udělat nějaké hodnocení, jak jsou tato schémata přínosná pro Evropskou unii. Tak to by tedy byla má odpověď. Děkuji. Chce někdo doplnit? Pan Kerv, prosím. Já bych rád jen velmi konkrétně řekl, že na úrovni OECD jsme se nezabývali těmito aspekty těchto programů. Nezabývali jsme se tedy morální stránkou tohoto jevu. A ani jsme se nedívali na to, proč to vlastně země dělají a zda tyto programy skutečně plní ty dlouhodobé cíle, které si země vytýčily, čeho chtějí z dlouhodobého hlediska dosáhnout. Nevylučuji, že se to někdy třeba stane, ale zatím jsme se tímto nezabývali. Děkuji, OECD má určitě zkušenost s tím, že země dělají spoustu iracionálních věcí. Je Kofot, zpravodaj za SD. Děkuji. Pane předsedo, děkuji našim panelistům. Dovolte, abych jen zopakoval pár čísel od Transparency International a Global Witness. V uplynulých deseti letech 100 tisíc povolení k pobytu a 6 tisíc pasů bylo vydáno na základě těchto programů zlatých víz. To je opravdu velké čísla. Takže tím se poskytuje přístup nejen do jedné evropské země, ale do celé Evropské unie. Viděl jsem také čísla, která se pohybují kolem 25 miliard eur přímých zahraničních investic a pouze dva členské státy nás informují o těchto nově příchozích, jinak to tedy zveřejňováno není a nemáme o tom žádné informace. Já mám otázky na panelisty. Jste přesvědčeni, že tyto programy Zlatých víz jsou založeny na skutečných investicích a příspěvku k ekonomice v hostujícím členském státě? To je otázka na oba, jak na OECD i na Global Witness. Zabývali jste se tím? jaké osobní či ekonomické důvody mají žadatele, že volí zlatá víza. A za druhé, můžete jmenovat alespoň jedno z těchto schémat, které je zcela bezpečné a nebylo zneužito pro praní špinavých peněz, takže alespoň jedno z těchto schémat můžete jmenovat. A za třetí, víte o nějakých příkladech, kdy žadatel byl například chráněn jedním z těchto, nebo kdy mu tedy bylo odmítnuto toto výzum v jedné zemi a ve druhé zemi byl následně přijat. Takže máte nějaké informace? Děkuji. Děkuji, Jepe. Kdo by rád odpověděl? OECD, pan Kerv, prosím. My jsme se na to dívali pouze z velmi úzkého úhlu pohledu zjistili jsme, že tato schémata jsou opravdu velmi různorodá. Na jedné straně máme opravdu extrémní programy, kdy se požaduje pouze zaplacení jistého poplatku, takže tam není skutečná investice v hostící zemi. A jde to až ke schématům, která skutečně přitahují podnikatelskou aktivitu do země. Takže to jsou vlastně dva extrémy. My jsme se dívali na ty, které se blíží těm pasivním investicím, ale je to proto, že jsme se na to dívali pouze z hlediska zneužití, aby se tedy obešlo CRS. Pokud se na toto podíváte a zohledníte i další věci, tak je k tomu zase jiný přístup. Ale pokud se na to díváte opravdu jen z tohoto hlediska, tak je zde spousta schémat, která nejsou riziková. Pokud chcete tento systém využít k tomu, abyste předstírali, že jste občanem, nebo tedy, že máte sídlo v Belgii, tak eh, Belgie je země s vysokými daněmi, takže pokud vy chcete být eh, obyvatelem eh, země, která má takto vysoké daně, tak nedosáhnete toho cíle, že byste obešel daňové požadavky. Prostě tato země o vás bude dostávat informace jako o člověku, který má rezidenci pro daňové účely zde. Takže to je jenom jeden z aspektů toho obcházení CRS. Děkuji, paní Owen. Já myslím, že nejdříve zodpovím druhou otázku. Já bych určitě nechránila žádné z těchto schémat, ani bych žádné z nich nejmenovala, protože má práce v tom nespočívá, naopak spočívá v tom, že bojujeme proti všem těmto schématům, takže asi to není otázka úplně na mě. Myslím, že říkáte skvělou věc, když se ptáte, jestli jsou to skutečně investice. Jsem si jistá, že paní Gomeš bude hovořit o situaci v Portugalsku, kde máme opravdu spoustu peněz, eh, které směřují do nemovitostního trhu a tím ho pokřivují. Je jedno, kde to je, jestli na pobřeží nebo v Lisabonu, v každém případě tam není žádný reálný přínos. Eh, jak jsem říkala, je tam netransparentnost v tom, kam ty peníze směřují. Takže je velmi těžké říci, zda je to přínosné pro ten členský stát, konkrétně natož pro celou Evropskou unii. Jak jsem říkala, je to zcela neregulovaný průmysl v Evropské unii v současné době. Jak víte, je to miliardový biznis. Sami jste citovali čísla uvedené v naší studii. Abych použila maďarský příklad, to bylo ukončeno teprve nedávno kvůli integritě tohoto systému. V Maďarsku byla taková situace, kdy stát eh, na tomto programu prodělával. A bylo to proto, že úroková sazba, která byla stanovená na vládní obligace, které museli kupovat žadatelé, tak to bylo vlastně nižší než obecně, takže to znamenalo, že stát prodělával peníze, přicházel o peníze. Tím pádem to zcela rozbilo ten argument, že je to přínosné pro členský stát. Kromě toho zde byla podezření na integritu, eh, teda týkající se integrity systému a potom Bulharsko. První investiční banka poskytovala půjčky těmto žadatelům. To znamená, že se v podstatě ani nejednalo o peníze, které by byly přinášeny do země, ale které už byly v zemi, byly poskytnuty žadatelům a pak se vrátily do ekonomiky země. No a pak tady byla taky otázka těch předražených nemovitostí a pokřivování trhu. Děkuji, ne všechny politické frakce nám sdělily jména svých řečníků, takže se musím zeptat EPP. Nikdo? Dobře. SD Ana Gomeš. Well, yes, sir. Uh, Když se do Portugalska dostali Panama Papers, Eh, respektive vyšetřovací výbor pro Panama Papers, tak jsme měli mnoho eh, otázek a ukázalo se, že vlastně eh, bylo velice málo případů zlatých víz, případně přílivu kapitálu. Momentálně v Portugalsku od, roku dva, od října 2000 16 bylo uděleno více než 6 tisíc takových víz a více než 11 tisíc lidí se do země dostalo v rámci sjednocování rodin. A u těch se žádné CDD vůbec ani nepředpokládá. Nikdo nepředstírá, že by nějaké dělal. Je zvláštní náhoda, že v případě Portugalska většina těchto žadatelů pochází z Číny, navzdory tomu, že v Číně je zakázáno eh, pobírat více než 50 tisíc dolarů ročně. A na koupi bytu v Portugalsku potřebujete alespoň 350 tisíc euro. A je také zajímavé sledovat tu vazbu na země, které eh, importují organizovaný zločin do Evropské unie. A o korupci nemluvím. Takže je poměrně divné, že OECD se o to nezajímá, protože eh, tady nejde pouze o závod směrem ke dnu mezi členskými státy, o velice nezdravou soutěž, která by se dala vnímat i v rámci státní pomoci Evropské unie, odkud jdou vlastně peníze organizovanému zločinu ale ono je to i čistě bezpečnostní riziko. V některých zemích, jako je Malta a Kypr, se udílí přímo šengenské občanství, což je tedy zlaté výzum, jak se tomu říká, je to přístup do celého šengenského prostoru a jak mi nedávno říkal ředitel Interpolu, znamená to, že lidé s evropským občanstvím nemohou být vydáni v případě, že spáchají trestnou činnost. Takže já bych se chtěla zeptat eh, paní Owens, co si myslíte o firmách, které získávají eh, kontrakty v členských státech eh, proto, aby organizovali tato, tyto takzvané investiční programy nebo schémata zlatých víz. V případě Malty se zjistilo, že jedna konkrétní firma hraje velice ošklivou roli ve všech těchto uh, ohledech. Já to zmiňuji, protože teď máme jeden rok od zavraždění Dafne Caruana Galicia. A tato firma na ní podala žalobu, protože odhalovala jejich praktiky. A to, co publikovala, se ukázalo jako pravda. Pak, je tu další, pak jsou tu další skupiny. Arten Group – Eh, kterou velice silně propagoval eh, bývalý předseda komise Barroso. To je firma, která dělá přesně to tež a působí eh, v zemích jako Černá hora a další. Potom i Velká čtyřka hraje zásadní roli v takovýchto schématech. Jak je možné, že se systematicky ignoruje ten bezpečnostní aspekt? A to nejen v členských státech, ale i v Evropské unii. Děkuji, tak to vezmeme v opačném gardu nyní paní Owens jako první. Děkuji moc krát za otázku. Já si myslím, že se tím vlastně můžu vrátit k tomu, co jsem říkala předtím, a sice, že e, teď jde o velice lukrativní biznis. A jedno z našich doporučení zní, že tento biznis by měl, by měl spadat pod evropské předpisy proti praní špinavých peněz, protože role, kterou tyto firmy hrají, je velice často e, zpracovávání obrovských eh, sum peněz, které plynou do Evropské unie a přitom jsou naprosto neregulované a nesledované z pohledu praní špinavých peněz. Eh, paní Gomeš eh, má naprostou pravdu. Ředitel Henien Partners, tomu se říká pasový král. A ten podstatě dělá z evropských pasů luxusní zboží. A když eh, hovořím s s přáteli nebo s rodinou, tak eh, mnoho z nich je naprosto znechuceno tím, že Evropská unie prodává pasy tomu, kdo dá nejvíc, bez jakýchkoliv kontrol. Eh, a samozřejmě tam hraje svou roli i průmysl a proto eh, tvrdíme, že je potřeba tu situaci lépe regulovat. Domnívám se také, že jsou tu určité střety zájmů. Jak zmínila paní Gomeš, ten malcký případ Henny Partner, tak to je firma, která nejen vybírá žádosti, žadatele, ale zároveň provádí eh, due diligence. Eh, takže nejen, že dostává žadatele do země, ale zároveň provádí kontroly. Potom další problém se týká toho, té komise pro úspěšné žadatele. Takže eh, Čím více žadatelů eh, se dostane do systému, tím je vyšší pobídka pro tyto firmy, které si takto účtují poplatky a eh, které proto zvyšují počty žadatelů. Což dává prostor pro potenciální korupci a rizika eh, v celém tom schématu. A jak říkala paní Gomeš, je to obrovský biznis, je to průmysl, pokud přijedete na Kypr, jako jsem byla já na prázdninách letos v květnu, eh, tak eh, tam jsou obrovské eh, stánky, které dělají reklamu na kyperském letišti. Takže je, je na to spousta důkazů, je spousta informací o tom, co tyto firmy nabízejí. A je na evropských institucích, aby to začali řešit aby se detailně dívali na fungování tohoto biznisu a na to, jaká rizika z něj plynou pro Evropskou unii. Děkuji. Pan Kervs, prosím stručně. Vy jste zmínili ty dva velké hráče v této sféře a potom je spousta menších hráčů. My jsme s některými z nich diskutovali a i v rámci tohoto sektoru existují hlasy, které volají eh, po více regulace. Nevím, jestli ty důvody jsou konkurenční, jestli se chtějí nějakým způsobem zbavit konkurence, anebo jestli je to z těch správných důvodů, ale každopádně nějak regulovat eh, tento biznis eh, by mělo řadu výhod pokud by vám nedělalo starosti, že by se legitimizoval ten koncept samotný, eh, pobyt prostřednictvím investice. Protože podle mého názoru přesně to by se stalo, kdyby aktivity těchto zprostředkovatelů byly regulovány. Každopádně by to vedlo k lepšímu procesu eh, due diligence, eh, což by mělo výhody ve všech oblastech, včetně té, která zajímá mě, tedy daní protože když jsem zmiňoval tu spontánní výměnu informací, tak i ta eh, se musí opírat o eh, pořádnou due diligence. Agentura, která řeší žádost, tak může eh, identifikovat reálnou fyzickou přítomnost žadatele, takže výhody to má. Děkuji. Komise, prosím, paní Mozhammer. Děkuji. Já bych jenom chtěla uvést trošku do kontextu, co dělá komise, a to na specifickou žádost parlamentu. Pracujeme na zprávě, která hodnotí principy eh, nebo schémata eh, občanství za investici anebo pobyt za investici, protože mezi tím bychom chtěli dělat rozdíl. Někdy se to směšuje jakožto zlatá víza, ale my tedy zkoumáme eh, občanství za investici anebo pobyt za investici a pracujeme s externím smluvním partnerem, který analyzuje právní situaci a doufáme, že získáme takto více informací o ekonomickém dopadu ale zároveň je poměrně těžké tu informaci získat. Neustále na tom pracujeme, takže vám nemůžu představit konečné eh, hodnocení, ale předem říkám, že je to náročné. Na té zprávě zatím pracujeme, takže zatím nemůžu eh, předesílat, jaká, jaké závěry z ní budou plynout. Ale to, co zaznělo tady, tedy bezpečnostní kontroly žadatelů, možnost eh, hrozby terorismu, hrozba korupce, praní špinavých peněz a daňových úniků, to eh, jsou eh, problémy, které si zasluhují naši pozornost. Já jsem proto ráda, že to mohu být společně s OECD a účastnit se této schůze společně s Transparency International a Global Witness, protože všechny tyto informace se samozřejmě budou hodit do naší zprávy a tu zprávu hodláme předložit do konce letošního roku. Děkuji vám. Děkuji, to už bylo 10 minut, tak ECR, prosím, je tu někdo, kdo by si chtěl vzít slovo? Ne, v tom případě Alde. Ano, Wolf Klins, prosím. Děkuji vám. Kvůli Brexitu dochází k značnému nárůstu počtu Britů, kteří se snaží stát občany Evropské 27 a naopak. Spousta lidí, kteří žijí a pracují ve Spojeném království, žádají o britské občanství. Máte nějaké indicie, eh, zda se tohoto trendu využívá k nějakému praní špinavých peněz? nebo k přesouvání zásob, k přesouvání kapitálu skrytých v daňových rájích, aby byly neutralizovány v oficiálních bankách, abych tak řekl, to je první otázka. Potom druhá otázka. Pokud existuje nějaká administrativa, která dodržuje zákon, a snaží se implementovat eh, všechny rezoluce a směrnice, které existují v Evropské unii, tak je to pokrok. Jsou tu ale známky toho, že v některých jurisdikcích se vládní úředníci eh, přímo paktují se zločinci. Jaká je situace ohledně tohoto? Máte nějaké informace o tom, jak to je a zda děláme nějaké pokroky ve snahách o jejich eliminaci? A poslední otázka se týká investic do nemovitostí. Já bydlím v Berlíně, v Německu, a tam za poslední 4-5 let eh, se velice zdražily nemovitosti a skupují je investoři ze zemí, u kterých byste nevěřili, že tam jsou bohatí investoři. Řecko, Portugalsko, Itálie a tak dále. Takže je velice pravděpodobné, že ne možná 100%, ale určité procento těchto investorů má za cíl prát špinavé peníze. A tomu by se dalo vyhnout velice jednoduše výměnou informací mezi daňovými úřady. V tom smyslu, že německý daňový úřad v Berlíně by sbíral by, eh, by vybíral eh, daň z koupy nemovitosti, z koupy nemovitosti, ta existuje, a zkrátka by informoval daňový úřad, pod který investor spadá. Ale pokud já vím, tak to se neděje. Když někdo eh, pošle peníze z Aten do Berlína, aby si koupil luxusní byt, tak může mít jistotu, že jeho nákup nebude ohlášen do Aten. Děkuji. Kdo chce zareagovat? Paní Owens. Chcete začít, prosím? Ano, tak eh, já odpovím na otázky, na které jsem kompetentní odpovědět. Odpovím nejprve na tu na, na, na tu poslední, týkající se nemovitostí. Global Witness společně s Transparency International už dlouho bojuje za to, aby eh, existovala větší transparentnost v sektoru eh, majetku. Například ve Spojeném království eh, existuje závazek vytvořit legislativu, která by zveřejňovala skutečné vlastníky eh, nemovitostí, protože eh, máme teď eh, předpisy proti praní špinavých peněz, což vedlo ke vzniku registru skutečných vlastníků a my jsme se začali zabývat sektorem nemovitostí a zjišťovali jsme, že ty nemovitosti zase skupují společnosti, u kterých nejsou známí skuteční vlastníci. Takže více transparentnosti vlastnictví nemovitostí, to je součást řešení na evropské úrovni. Potom pokud jde o Brexit, tak to jsme neanalyzovali, protože to velmi závisí na tom, jaká vznikne dohoda o uspořádání po Brexitu ale my říkáme, a říkají to i nevládní organizace v, v, ve Velké Británii, v Evropě, že Spojené království musí dodržovat stejná pravidla a stejná nařízení jako nyní na základě evropské legislativy o praní špinavých peněz a automatické výměny daňových informací a tak dále. A e, rozhodně bych řekla jednu věc, a sice, že ta pátá směrnice o, o praní špinavých peněz je nesmírně důležitá a je potřeba, aby ji britská vláda implementovala což by požadovalo zveřejňování skutečných vlastníků firem, ale také trustů, a to na základě legitimních zájmů. A po dohodě o Brexitu by e, hrozilo, že nebude implementována takováto eh, eh, takováto legislativa. Zatím nejsou žádné známky toho, že by britská vláda se chystala tato pravidla dodržovat. Ale je právě na Evropské unii, aby toto v budoucnu hlídala. Takže teď ta zelená Eva Žoli. Já bych navázala na to, co říkal pan Idrmajer. To znamená, je vůbec občanství nějaké zboží, které můžeme prodávat? Nebo je to spíše hodnota? A my teď hovoříme o tom, jak to regulujeme. Možná bychom na to měli úplně zapomenout. Měli bychom možná říci, že občanství není na prodej, není možné si ho koupit. Myslím si, že pak by to bylo Mm, úplně eh, jednoduché. Máme k dispozici spoustu informací, že se tyto režimy zneužívají, že se tím perou peníze, že se do Evropy, vlastně, že si zveme do Evropy mm, zločince, že přijímáme. Mám otázku, zda máte informace o takovém tom, eh, o těch podborech uvnitř EU, například francouzi nebo italové, kteří žádají o malcké občanství, nebo Bulhaři, nebo Rumuni, nebo Rakušané, nebo jak je vlastně mm, třeba mm, tedy, že mm, lidé z některých evropských zemí chtějí třeba kyperské občanství, eh, aby si tam uchovali to určité tajemství, aby tedy tam nemuseli, neměli tu povinnost veřejňovat. Dnes se zaměřujeme na všechny takové ty právní lakuny v, této, v tomto systému. Takže máte nějaké příklady i těchto podvodů? Protože vypadá to poměrně jednoduše. Zkrátka si otevřete bankovní, založíte si bankovní účet, potom třeba někde v offshore rájích na to nové občanství, které jste si koupili. A ještě v té zprávě jsem si všimla, že Francie hm, vám nedala informace. Máte nějaké informace o situaci ve Francii? jak eh, velký je objem těchto transakcí ve Francii. A také jsem velice ráda slyšela, že Evropská komise připravuje právní úpravu, ale já si myslím, že možná bychom vůbec to neměli nějak regulovat a měli bychom to zakázat. Děkuji, říká pan předseda. Pan Karš, chcete na... Ano, děkuji. Já asi zareaguji na tu druhou otázku, zda máme příklady. Uh, nemám úplně nějaké tedy důkazní materiály, ale jsme v kontaktu v našich sítích s mnoha zúčastněnými stranami, s nevládními organizacemi, ale také s praktiky z praxe, s právníky. Mm, také se na nás obracejí právníci, kteří hovoří o tom, že se prosazují, že se propagují tyto režimy. Mám třeba mm, jeden takový příklad, že vlastně třeba v Mexiku byla, mm, proběhla taková reklama, tohoto systému v Evropě. A nevím tedy, když se ptáte na ten objem, eh, tak to přesně nevím, ani tedy nevím, neznám objem toho, jak je to uvnitř EU. Nemáme úplně konkrétní příklady, spíš to jsou takové jednotlivé příklady, nějaké epizody. Děkuji, paní Owens. No já bohužel také nemám podrobnější odpověď. Je to velice obtížné, už to říkala i zástupkyně Evropské komise, je velice obtížné získat informace o těch tocích uvnitř EU. Ehm, nebylo to ani cílem naší zprávy, ale já s vámi souhlasím, že určitě na to by se také evropské orgány měly podívat. A co se týče um, chci říct, že ty systémy Mm, my jsme hovořili o tom, že tam je dostatečná integrata, nedostatečná transparentnost, ale jedním z takovým problémů je i to, že jsme vlastně měli problémy získat vůbec informace o těch režimech. Určitě také by bylo docela dobré zamyslet se nad tím, zda by členské státy neměly zlepšit tu transparentnost. A s tou vaší další otázkou nebo s tím sdělením já s vámi naprosto souhlasím. My jsme rovněž zahájili tuto kampaň společně s Transparency International, abychom vůbec ehm, zahájili tuto debatu. Zda by se to nemělo zakázat, ale je dost těžké vůbec eh, začít o tom hovořit, dokud nemáte dost informací. My jsme strávili čtyři měsíce nad přípravou té zprávy, snažili jsme se získat takový ucelený obrázek, ale vlastně stejně stále nevíme, jak to přesně všechno funguje. Eh, navíc teď se chystají evropské volby, europoslanci a vlády členských stát by se možná měli ptát svých občanů, chcete, aby něco takového jsme nabízeli jako země, taková občanství nebo, nebo ta víza, je to pro vás přijatelné? Mm, protože zde opravdu souvisí to s otázkou transparentnosti a demokratické odpovědnosti. Děkuji. Není za GUE? Máme někoho za GUE? Není tomu tak. Za EFDD? Je zde někdo za ENF, kdo chce položit dotaz? Ne. ENF. Takže opět znovu tady EPP, panu Děk Niedermayera. Já bych pouze navázal na tu ekonomickou otázku spojenou se zlatými vízy a s tím udělováním občanství. Takže vypadá to, že vlastně členské státy eh, s tím nemají spojenou nějakou jasnou ekonomickou politiku, mm, protože vlastně někdo třeba nakoupil eh, bondy, ale nemá to vlastně, pokud si koupíte třeba nějaké luxusní zboží, nebo i pokud třeba zainvestujete do nějaké firmy, která může mít stovky různých eh, akcionářů, vlastně celkově to nemusí přinést tomu. Takže podle vašeho názoru zde ty členské státy nezakládají svá rozhodnutí na nějaké hloubkové komplexní analýze, to je zkrátka pouze nějaký režim, který pokračuje z minulosti? Ano, tak jak se říká, všechno, všechno je o ekonomice. Tak je to tak? No, je to těžké, protože je zde zase velký počet těchto různých systémů. Máme zde třeba malé jurisdikce, mm, ale v Evropě si myslím, že opravdu tam není nějak, nějaká speciální strategie za těmito systémy ty země zkrátka potřebují příjmy, chtějí peníze, eh, tak buď mají třeba cestovní ruch, ale mm, pro, pro některé země je to zkrátka pouze jeden takový další příjem vedle těch, které už mají. No a pak třeba u některých zemí je to tak, třeba ty velké země, ty se opravdu snaží přilákat eh, investory do reálné ekonomiky, takže tam zase je to jiná situace ale určitě by bylo dobré podívat se na to podrobněji, na obě tyto situace, na oba tyto typy. To znamená, v některých zemích eh, opravdu je zájem přilákat investory, aktivní podnikatele, aktivní podnikání. A bylo by dobré podívat se, zda bylo toho cíle těch členských zemí dosaženo. Ale já mm, úplně se tím nezabývám, není to v mých kompetencích, ale myslím si, že by bylo dobré se na to podívat. Děkuji, paní Owens. Já, já jsem smutná, že jste tolik otázek, protože se opravdu ukazuje to, co také tvrdíme, že vlastně ne všichni tomu úplně rozumí, jak to funguje, tyto režimy. Ehm, podle čísel je to jasné, že do těch členských zemí plynou peníze, Eh, někdy je to těžké rozlišit, zda, nakolik je to i hodnota pro EU. Takže víme, že tam ty peníze přijdou, ale nevíme úplně přesně, kam jdou, protože tam tedy je nedostatečná integrita těch režimů, takže kam vlastně půjde, eh, kam půjdou ty peníze do nepůjdou pouze někomu do kapsy, přinesou opravdu prospěch. A pak zde máme třeba Maltu, tam je speciální sociální fond, kam by měly jít ty peníze, ale zase jsme slyšeli, že třeba některé ty peníze plynuly na nákup eh, podílů v bankách nebo nějakých akcí. Takže zase je to, je to něco dobrého pro Malťany nebo pro eh, občany Evropské unie, když se to takto využívá. A pak eh, ještě, jak je to s těmi neevropskými zeměmi a jak je to propojeno s touto diskusí. Máme zde třeba řadu karibských zemí, které nabízejí třeba bezvízový uh, styk um, s Evropskou uní. Takže to je taková další dimenze, protože jinak máme přímo země v rámci EU, které nabízejí občanství nebo trvalý pobyt, ale pak jsou zde ještě um, různé karibské země, které mají bezvízový styk s Evropskou unii. Eh, protože jim tam, eh, tam byly nějaké ty dohody o eh, vízové liberalizaci. Takže vlastně tady zase oni také nabízejí způsob, díky kterému se pak třeba nějaký korupčník nebo pachatel trestné činnosti může dostat do Evropské unie. Jsou to často malé ostrovní státy. Hmm, Antigua a Barbuda tam, je vlast, tam stačí, abyste na, tam, na tom ostrově eh, byli, pobyli pět dní a pak už jste eh, splnili podmínky a získáte bezvízový eh, režim pro návštěvu Evropské unie, kde pak můžete libovolně cestovat. Mm, někde si vlastně si ani nemusíte třeba vyzvednout eh, pas, eh, je tam nějaká firma, která vám to všechno zařídí, která vám vyzvedne pas a pak získáte právě díky tomuto bezvízovému styku mm, bezvízový eh, přístup do Evropské unie. Pokud za, bychom začali regulovat situaci v Evropské unii a chtěli bychom snižovat rizika v EU, tak si musíme uvědomit, že jsou zde pak ještě ty země mimo EU, které také nabízejí pomocí těchto režimů vstup do EU. Děkuji nyní Pervánč Perez za SAD. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve mám otázku pro Rachel Owens. Ve zprávě, kterou jste vydali z Transparency International, máte určité výhrady nebo kritizujete pátou směrnici proti praní špinavých peněz kde jsme z bank a dalších zprostředkovatelů udělali povinné subjekty, kde je nutno vyhodnocovat rizika spojená s žadateli o tato víza. Tam se samozřejmě deleguje veřejná činnost na soukromý subjekt. Tam vidíme ten paradox do kterého který jsme se dostali. Já chápu, že vás to znepokojuje, že je to aspekt, který vás znepokojuje. Tak máte nějaký jiný efektivní operační návrh, který by umožnil tento problém vyřešit. Já neříkám, že bychom ho mohli připnout k balíčku, který je na stole, protože mě opravdu velmi leží na srdci to, aby ten balíček prošel a začal se uplatňovat, ale můžete nám říct něco k této situaci? A má druhá otázka je určena pro Filipa Kerce z, OC, z OECD. Ve vašich odpovědích jste řekl, že 20 zemí má problémy a neuvádíte jejich jména. No tak dobře, tak neuvádějte jména, ale řekněte nám prosím, jestli některé patří do evropské 28, 27 nebo do eurozóny. Pane Karfe? Jediný důvod, proč jsem nevýjmenoval ten seznam, je, pro, protože ta práce ještě nebyla úplně završena. Já vám chci říci, že v seznamu těch rizikových programů jsou i některé země, které jsou součástí Evropské unie, takže nejsou to jen Karibské ostrovy, jsou tam i členové OECD a členské státy Evropské unie a eurozóny eurozóny? Myslím si, že ano. Um, thank you very much um, for your question. Děkuji za otázku. Tak jak víte, Global Witness a Transparency International spolu úzce spolupracují a spolupracují úzce s Evropským parlamentem, s Evropskou komisí, aby vedle kampaň za silnější pátou směrnici proti praní peněz. Myslím si, že na té debatě je dobré to, že propojení mezi zlatými vízy a e, praním peněz se zde jak si poprvé etablovalo a i vy mm, usilujete o, o to, aby se zde vedla politická diskuse je zde mnoho věcí, s nimiž můžeme souhlasit v této směrnici a jsme vůbec obecně rádi, že tato diskuse byla zahájena. Teď jsme vám prezentovali svá doporučení o věcech, která si myslíme, že by mohla být zlepšena. My, nebo naše kritika je taková, že my se domníváme, že ta pátá směrnice o boji proti praní peněz upozorňuje na rizika spojená s zlatými vízy, ale pokud eh, banky eh, položí otázku, ucházíte se o výzum, to vlastně nestačí, nes, lidé si nepřestanou mm, žádat o ta víza. A pak ještě otázka, jak jsou ty informace předávány ehm, z bank do, k těm jednotlivým eh, pověřeným orgánům a jak vypadá tato výměna informací. A je zde obrovská odpovědnost právě, ehm, která stkví v tom, aby ti uchazeči o ta víza ehm, sebou nenesli rizika, že dojde, eh, nebo že budou prát eh, peníze. To znamená, pak je, pokud je to otázka, zda by ta pravidla měla být revidována, eh, určitě by ta pravidla měla se vztahovat právě i na ta zlatá víza. Děkuji ještě komise. Myslím si, že banky by v tom měly mít úlohu, ale musí tam být ta výměna informací. Ještě komise. Děkuji. Ta pátá směrnice o boji proti praní peněz, to, ta, ta byla několikrát zmíněna, takže já bych možná k tomu řekla ráda pár slov. E, ta pátá směrnice o boji proti praní peněz, jaký měla účel? Pokud si pamatujete, cílem bylo zabránit tomu, aby, docházela praní, aby docházelo k praní peněz. E, bylo zde tato nová povinnost pro takzvané povinné osobě, která pokud má nějaké podezření, Ehm, tak musí podat informaci třeba o podezřelých transakcích eh, finančním spravodajským jednotkám, které potom provedou kontrolu. V té páté směrnici Eh, také Evropský parlament se podílel na přípravě této směrnice, také paní Gomeš. A my jsme už tehdy uvažovali i o těch zlatých eh, vízech. Takže jsme si říkali, když někdo chce provést nějakou bankovní transakci a bude to osoba, která zároveň žádá o vízum, tak jsme řekli, že zde musí být silnější hloubková kontrola, více kontrola. A pokud tam bude nějaké podezření, takže by o tom měla být podána zpráva. Rachel říkala, že někdy je to jaksi post factum, že je to teprve poté, kdy už třeba to výzum bylo uděleno, ale ještě třeba ještě nebyla provedena ta investice, takže v takových případech ta informace přijde dříve. A taky bylo řečeno, že vlastně i ty systémy, nebo i ty subjekty, které řídí ty systémy, by se měly stát těmi povinnými osobami. Uh, Nejsem si úplně jistá, ale zda by to bylo vhodné, protože tato směrnice o boji proti praní peněz se zaměřuje na specifické transakce. To znamená, pokud je tam nějaká specifická transakce, ehm, v rámci které se ten člověk chce třeba získat občanství, je podezřelá, tak je to na místě. V některých případech třeba někdo chce investovat a chce díky tomu získat občanství a bude mít naprosto čisté peníze, nebude tam žádné podezření. Paní komisařka Jourová velice často říká, že je, za, že je zapotřebí určitá hloubková kontrola a v některých případech eh, by to vypadalo stejně jako v té směrnici o praní peněz, ale možná, že ta směrnice o boji proti praní peněz není tím nejvhodnějším nástrojem. Chci ještě říct, že hovoříme eh, o bankách, ale jak dobře víte, ta směrnice není pouze o bankách, jedná se také o svěřenské správce. Eh, I ti jsou rovněž těmi povinnými osobami a musí hlásit podezřelé transakce. Hmm, navíc je zde nová role i pro právníky, kteří hmm, třeba poskytují poradenství lidem, uchazečům o občanství, takže i Tyto osoby nyní eh, v rámci této zpáté směrnice mm, musí podávat oznámení o podezřelých transakcích. Podezřelých transakcích. To znamená, neměli bychom ale toto směšovat s něčím, eh, jakože tento člověk možná bude prát peníze, takže by neměl získat občanství. Tak to si myslím, že bychom neměli míchat dohromady. Dobře, děkuji. Ještě máme dvě, dva mluvčí v rámci Každý AI. První je Ana Gomeš. Prosím o stručné položení dotazu. Já bych ráda jenom eh, připomněla jednu takovou vazbu. Hovořila ní paní, pan Krev paní, komis eh, paní zástupkyně komise. Pan Alesát Asmedežat, iránský občan, který vlastní banku Pilates, teď byl eh, Pilatus, banka Pilatus na Maltě. On teď byl uvězněn v USA právě za praní peněz, byl to Venezuela a Irán. Eh, on získal v roce 2014 licenci, aby mohl provozovat eh, mm, podnikání na Maltě. A Právě to, bylo, to byl svatý Krištof a Nevis, který mu udělil tento, mm, tento pas. Mm, bylo to vlastně v rámci toho investičního programu na Maltě. Já mám otázku na komisi. Kdy budete mít hotovou svou zprávu? Slibovali jste, že to bude v listopadu. Kdy bude zveřejněna? A já plně souhlasím s kolegyní Evou Žoli ta otázka, ta možnost prodávat občanství nebo trvalý pobyt by měla být eh, úplně zakázána. Protože mm, to, že třeba říkáte, že je to nějaký mm, pokud dnes se mnoho lidí topí ve středozemním moři a tady stačí, že je někdo bohatý a najednou není žádný problém s tím ho přijmout do Evropy. Pak jsou zde určité členské státy jako Malta nebo Kypr. Eh, tyto země mm, hovoří o těchto osobách, které uh, žádají o ta víza. Kypr to dělá předem, Malta uprostřed toho procesu, takže tyto země zveřejňují e, ta jména, ale ostatní země ne. A třeba má země Portugalsko to nedělá, nezveřejňuje ty výsledky toho režimu. A dokonce ani mě třeba ty informace neposkytly, Eh, protože jsou asi, asi dobře vědí, že já bych tam na tom seznamu našla mnoho lidí, které bychom možná mohli charakterizovat i jako nějaké zločince. Tak ještě komise, ptala jste se na načasování. Ano, určitě to bude před koncem tohoto roku. My nasnažíme se být co nejrychlejší. Takže listopad, eh, ale určitě to bude do konce tohoto roku. A pak, eh, co se týče žádosti, zamyslet se nad tím, zda by se to nemělo všechno úplně zakázat, musíme si uvědomit, že možnost udělit eh, občanství, to je kompetence členského státu. Takže zde musíme opatrně eh, našlapovat mezi těmi kompetenci. Máme zde věc Rotman, také zde máme různá mezinárodní eh, rozhodnutí Rotterdam Case. Takže zkrátka je to odpovědnost členských států. To musíme velice obezřetně brát v úvahu. Ale souhlasím s vámi, že Transparentnost je velice důležitý prvek v tom, jak se takový režim aplikuje. Děkuji. Děkuji. A nyní majte Kaposantua. Děkuji. To je velmi zajímavé. Teď, když slyšíme, že soukromé banky v některých z nejprestižnějších míst jsou eh, v záporné situaci kvůli vkladům, tak investovat do velkých nemovitostí, to je krok k rentabilizaci. Takže zde máme na jedné straně otázku velkých nemovitostních operací a na druhé straně otázku Schengenu. To znamená, že se potom tyto osoby pohybují volně po celém našem prostoru. Daphne Caruana upozorňovala na nesrovnalosti v souvislosti s děním na Maltě. Při prodeji toho maltského pasu a byla za to zavražděna. Když jsme navázali kontakt s komisí, tak nám komise řekla, že provede tuto studii, která bude vydána ještě do konce roku a předpokládáme, že se tam objevují určitá kritéria, která doporučí členským státům, jak ověřovat, kontrolovat bezpečnost, minimální standardy na tuto výměnu informací, na tuto analýzu související s rizikem praní špinavých peněz a tak dále. Ale pak je zde další element a to je prvek osvobození od vízové povinnosti. To znamená, že najednou by zde bylo tolik lidí, kteří by se mohli volně pohybovat eh, po Evropské unii. Tak mě by zajímalo, zda tento prvek bude také součástí studie, kterou realizuje Evropská komise. A potom tedy na jedné straně ty nemovitosti, snaha o rentabilizaci prostředků. To nemusí nudně souviset s trestnou činností, ale pokud jde o ty praktiky, které vyšetřovala Daphne Caruana na Maltě, svědčí o tom, že zde zřejmě bylo úsilí o praní špinavých peněz a tak dále. Můžete nám k těmto dvěma věcem něco říci? Děkuji. Komise? Děkuji. Pokud jde o tu studii, fact-finding, o které jsem hovořila, tak tam jsme analyzovali pouze členské státy. To znamená, že jsme nerozšířili naše analýzu na země, které mají bezvízový styk, ale uvědomujeme si, že může nastat situace, kdy se po šengenském prostoru mohou pohybovat lidé, státní příslušníci států, kteří mají které mají bezvízový styk, takže to je věc, kterou bychom také měli vzít v úvahu. No a pak zde ještě byla poslední výzva k řečníkům v rámci CatchDI a slovo má Bernard Langen. Děkuji vám. My už o tomto tématu diskutujeme přes dva roky. Máme eh, vyšetřovací výbor a i tady už měla komise dávno předložit návrh, aby se členské, členské státy držely minimálních podmínek při udělování víz a přístupu a tak dále. A e, kromě toho e, se mělo dávno usilovat o e, režimy pro spolupráci s třetími státy. Je bez pochyby, jak říká zástupkyně komise, že udílení občanství je výsadním právem členských států. To je zcela jasné. Proto je nutná právě národ, nějaká národní domluva, za jakých podmínek to občanství smí být udíleno. A tady mi chybí nějaký pořádný návrh komise. To téma už je dlouho zná známé. Ne, nebo na, například téma minimální délky pobytu by, by bylo takový, takovým dobrým kritériem, nebo eh, roční přítomnost, nebo nějaký test státního občanství, anebo pro mě za mě klidně trvalé investice. Musí to ale být kontrolováno a musí to probíhat podle jednotné, musí to být schváleno podle jednotného rámce. A k tomu by patřil také zákaz agresivní reklamy, eh, kterou prováděl například eh, malcký premiér v Hongkongu. Eh, to jsou všechno věci, kde komise může předložit smysluplný návrh, aniž by omezovala základní práva členských států. A nejlepší by bylo, kdyby takovéto nařízení prošlo spolu rozhodování rozhodováním eh, parlamentu a rady, eh, protože eh, v radě je potřeba jednomyslnost. Já dám příklad. V daňových otázkách, například v Německu, Když chcete používat německé daňové právo nebo švýcarské navzdory dohodě o dvojím zdanění, tak při nejmenším jeden den v roce musí být přítomen v Německu. A to, to potom bylo podle toho zdaňováno. Takováto pravidla e, jsou velice důležitá a já si myslím, a tím se ptám komisi a expertů, Máte už v hlavě nějaké hrubé schéma, jak by se to dalo regulovat, protože čas nám velice rychle běží. Budeme na tom ještě několik let pracovat e, a měli bychom už něco začít dělat a nejenom diskutovat. Yeah, commission. Ano, komise. Děkuji. Jak bylo řečeno na začátku, komise předloží zprávu, jak se k tomu zavázala ve zprávě o občanství z roku 2017, ale jistě chápete, že vzhledem k tomu, že celá komise ještě pracuje na této studii, na této zprávě, tak teď nemohu předjímat její výsledky. Ale určitě všechny body, které zde zazněly, jsou velmi důležité a musí být vzaty v úvahu. Děkuji. Děkuji, paní Owens. Já jsem chtěla jen říci, že si myslím, že je to otázka voleb a do evropských voleb zbývá jen pár měsíců a je také na poslancích tohoto parlamentu, aby zahájili debatu se svými spoluobčany ohledně těchto programů a myslím, že by to hodně pomohlo také z hlediska politické vůle. Příští rok budeme mít novou komisi a myslím si, že je velmi důležité pro tento parlament, aby byl také zapojen do diskuzí a aby vytvořil tu politickou hybnou sílu ke změně. Viděli jsme změnu už od roku 2014, kdy tento parlament poprvé začal hovořit o této otázce a já si myslím, že i pro poslance tohoto parlamentu je dobré, aby vyvíjeli tlak. A, musíme se zamýšlet nad tím, zda je to evropská otázka, či není. V tomto případě je nad slunce jasné, že je to celoevropská otázka a instituce musí hledat relevantní řešení. Děkuji. Děkuji všem řečníkům. Je jasné, že toto téma je velmi naléhavé, aktuální a i když proběhly různé analýzy, tak vyvolává toto téma pořád ještě spoustu otázek. My se těšíme na to, co předloží komise a tento výbor a celý parlament se bude touto otázkou velmi zblízka zabývat. Děkuji a tím ukončuji první panel. So colleagues, please take, take your seats. We will start. Kolegové, prosím, posaďte se, za minutku zahájíme další panel. Let us, let us start the second panel on Freeport Special Economic Zone. Dovolte, abych zahájil druhý panel o bezplatných přístavech a zvláštních ekonomických zónách, rizicích a výhodách pro Evropskou unii. Dovolte, abych přivítal řečníky druhého panelu. Je to pan Sergio Piacardi z komise DG DEFCO, potom Charles Carr, který je odborníkem na finanční kriminalitu. Vítejte, pan Fabian Grasser, novinář a vydavatel deníku Le Quotidien a pan Filip Krmot, ředitel na DG Taxut, který bude připraven zodpovědět eventuální dotazy, stejně jako v minulém panelu. Budeme postupovat stejně jako v případě prvního panelu. Všichni tři řečníci budou mít každý tedy 10 minut na úvodní slovo a potom zahájíme diskuzi. Nejdříve tedy prosím pana Sergia Piacardyho o úvodní slovo. Thank you. Děkuji. Ze všeho nejdříve děkuji výboru za příležitost prezentovat studii, kterou financovala Evropská komise společně se skupinou států AKT, švýcarskou vládou, Rakouskem a Norskem. Je to zaměřeno na konkurenceschopná průmyslová odvětví a inovační program. Je to tedy založeno na zkušenostech které mají přinést industrializaci do rozvíjejících se zemí a trhu. V současné chvíli jsme se sbírali asi 36 studií z jednotlivých zemí a 6 znalostních produktů. Jeden z těchto znalostních produktů je zvláštní ekonomická zóna studie dopadu. Zapomněl jsem říci, že tento program je implementován Svěřenským fondem Světové banky a tato studie o zvláštních ekonomických zónách je hodnocení toho, co v uplynulých 20 letech fungovalo projektech a programech Světové banky, které rozvíjejí speciální ekonomické zóny. Začneme definicí. Když hovoříme o zvláštních ekonomických zónách, tak v podstatě to zahrnuje tradiční i hybridní zóny pro export a domácí trh, a bezplatné trhy, trhy, zvláštní ekonomické zóny a podnikatelské zóny. Nehovoříme o volném obchodu, nehovoříme o ničem takovém. Pozorujeme, že kvůli globalizaci a také po oživení trhu pozorujeme, že ve světě máme asi 3500 zvláštních hospodářských zón. A rozdělili jsme je na 137 zemí se zvláštní ekonomickou zónou. Pozorujeme velký nárůst po globalizaci. Toto jsou první výsledky studie. Koncepční rámec. Cílem studie Světové banky bylo zjistit, co fungovalo, co nefungovalo, co musíme zohlednit. A velmi brzy jsme zjistili, že aby se vytvořila, zřídila zvláštní ekonomická zóna, tak nejdříve potřebujeme takový motivační balíček, daňový i nedaňový. To znamená, že investora je třeba nějakým způsobem přitáhnout. Potom máme určitě jisté požadavky, investiční požadavky, požadavky na vlastnictví a potom se dostáváme do situace, která se týká řízení. Tam jde o nezávislost regulátora. Někdy je lepší, když je tedy ten orgán, který spravuje zvláštní ekonomickou zónu je nezávislý a potom samozřejmě důležité trvání toho programu, jak dlouho bude trvat. Znaky máme trvání, velikost operátora, umístění, zaměření na určité průmyslové odvětví, infrastruktura a nabízené služby. Pokud hovoříme o infrastruktuře, tak tady nejde jenom o přístup k přístavu a tak dále. Musíme to opravdu pojímat velmi široce. Mám na mysli energie, mám na mysli digitální dostupnost a tak dále. To všechno je důležité, je to zahrnuto pod pojmem infrastruktura. A pak máme kontextové faktory, které souvisí s oblastí, kde byla vytvořena zvláštní ekonomická zóna. Máme zde institucionální kvalitu, právní stát, přístup na trh, eh, blízkost k trhům, úroveň zisku, lidský kapitál a hustota obyvatelstva. Následujícím krokem by bylo zjistit, eh, které z těchto prvků jsou strategické když se tedy vytváří speciálně nebo zvláštní ekonomická zóna. Tady máme analýzu 237 těchto zón v 17 zemích. Následně bude dodáno dalších pět zemí. buď máme veřejnou strukturu nebo soukromou strukturu nebo strukturu smíšenou. Z databáze vidíme, že soukromý sektor je nejvíce rozšířen v Latinské Americe a Karibiku, zatímco veřejné zapojení je spíše v Ázii a jižně od Sahary v Africe smíšený typ se objevuje především ve střední Asii. Pak zde máme plochu v hektarech a vidíme, že průměrná velikost je v subsaharské Africe opravdu velmi velká, méně je to v latinské Americe a Karibiku a ve střední Asii je to ještě více. A v Indii potřebují méně hektarů. To v podstatě vyplynulo ze studie. Důležitá věc je výjimka z korporátní daně. To jde opravdu velmi v souladu s tím, na čem pracujete vy. Vidíme, že je to většinou více než 10 let, ale čím více se blížíme do Evropy, tím máme tu daňovou výjimku na kratší období. Až tedy pouze čtyři roky. A potom také zjišťujeme, kdo je regulátorem této zóny, zda je to veřejný orgán, zda je nezávislý, zda je to vládní orgán a tak dále. V Africe, v subsarské Africe máme smíšenou situaci, zatímco v Ázii je mnohem častěji nezávislý. Výkon, výkonnost, to je velmi těžké analyzovat. Pořád Vycházíme z empirických dat. Fotíme v noci světla zvláštní ekonomické zóny a sledujeme jejich variabilitu. Máme tam určitý nárůst ale máme i případy zmenšování. A pokud za pět let pozorujeme zhruba desetiprocentní nárůst, tak eh, střední nárůst je pouze 2,4 a také vidíme, že je zde standardní odchylka 21%, což znamená, že jsou zde velké odchylky ve výkonnosti. Samozřejmě, když je nějaká speciální ekonomická zóna založena, neznamená to, že to ekonomic, tedy automaticky bude fungovat, že to bude úspěch. A tady vidíme ten podíl. V subsaharské Africe je pořád ještě 80% velmi rostoucí, ale 20% je tedy stabilní. Jinde třeba v Ázii vidíme, že dochází k poklesu, zmenšování. A co teď může být důležité? Jaké prvky mají pozitivní dopad nebo negativní dopad, anebo nemají žádný vliv. Pokud o investice do těchto oblastí. Výjimka z korporátní daně v bohatších regionech, to je určitě pozitivní dopad přístup k dotovaným energiím, to má určitě také pozitivní dopad. Pak máme situaci, kdy minimální investiční požadavky, minimální majetkové požadavky a tak dále nejsou zohledňovány, nemají žádný dopad. Pak zde máme další dva body, které hrají proti investici. Jednak eh, je to doba fungování, to znamená, že pokud končí investiční období, pokud jsme na konci toho období, tak to může mít negativní dopad eh, na výkonnost eh, zvláštní ekonomické zóny a potom zaměření na vysoké technologie. Vzhledem k tomu, že ty rozvinuté technologie pokračují kupředu velmi rychle, tak eh, velmi rychle také zastarávají. Kontextové faktory máme blízkost k velkým trhům, to je určitě ku prospěchu. Potom jde o to, jestli je zde již existující průmyslová báze. Předseda přerušuje řečníka, prosím, eh, urychlete své vystoupení. Už se blížím ke konci, říká řečník. A potom regionální HDP na hlavu. Pokud je to už bohatá oblast, tak tam není zájem o zvláštní ekonomickou zónu. Toto jsou zjištění. Investoři hledají levná místa, blízkost k velkým trhům je vnímána pozitivně růst je těžko udržet dlouhodobě, upgrade, upgradeování technologické složky nebo přidaná hodnota, to je výzva. A nejrozhodující částí těch eh, motivačních balíčků je dotování energií. To je vyplynulo ze studie Světové banky. Děkuji, pan Charles Carr. Hi, good afternoon. Thank you for inviting me. Uh... Dobré odpoledne, děkuji za pozvání. Je to velice důležité téma, stejně jako to předchozí. Eh, rizika a výhody svobodných přístavů a svobodných eh, obchodních zón. O těch výhodách jsme právě slyšeli. Ještě další výhody, eh, které tu vidím, jsou potom bezpečnost v těchto místech, jak je to eh, svobodný přístav v Lucembursku nebo v Ženevě. Eh, to jsou velice hodnotné zóny, kde se uchovávají zboží s vysokou hodnotou. Eh, má to tu výhodu, že jde o zabezpečené lokality, napomáhá to zahraničním přímým investicím, napomáhá to obchodu, je to dobré pro efektivitu zdanění, odstraňuje to bariéry a zároveň je tu eh, určitá eh, vrstva důvěrnosti, což není nutně špatně, ale má to určitá rizika. Já bych se chtěl zastavit o těch rizik, protože to je právě moje oblast. Já jsem experta finanční kriminalitu, studoval jsem finanční kriminalitu posledních pět let v Evropě i na celém světě a ekonomické zóny a svobodné přístavy jsou zranitelné. To je jasný závěr. Jsou to zranitelná místa pro praní špinavých peněz a finanční trestnou činnost. Já to říkám proto, že spoustu informací o svobodných přístavech a ekonomických zónách nevíme. Probíhá mezi nimi mnoho obchodů mezi jednotlivými vlastníky a stranami, o kterých nevíme. Pokud si někdo koupí dům v Berlíně, tak eh, je to vidět někde ve veřejných eh, záznamech. Někdo si to koupil, někdo to prodal, ale ve svobodných zónách to nevidíte. Tam jsou to soukromé informace. A úřady podle třetí a čtvrté směrnice EU mají eh, přístup k těmto informacím, ale přistupují k ním tak jako Global Witness nebo Transparency International, Vykládají si je tímto způsobem, vykládají si je tak, jako by to udělali novináři, například nikoli. Takovouto transparentnost eh, ohledně obchodů ve svobodných přístavech nemají. Jsou tam určité bariéry, které chrání zákazníky, eh, takže Máme mnoho zákonů a legislativy ohledně svobodných přístavů, ale jsou k něčemu ve skutečnosti a otázka zní, ne, ta odpověď zní nevíme. V e, Studií je mnoho, málo kdo zná odpověď na tuto otázku. A to není jenom e, symptom e, svobodných přístavů, ale praní špinavých peněz jako takového. To daní špinavých peněz to je jako voda, která se valí z pohoří. Je nezastavitelná a hledá slabé, slabé místo jakéhokoliv systému. Takže svobodné přístavy, ekonomické zóny, finanční instituce nebo zlatá víza, to jsou, ta slab, to jsou ty slabé body, které se dají využít. A podle odhadů MMF a Světové banky, FinCEN ve Spojených stánech eh, jsou eh, to biliony dolarů ročně, které protečou nezaznamenány eh, v oblasti obchodu a služeb. Já zdůrazňuji obchod a služby, protože všichni studují finanční instituce, ale málo kdo studuje obchod a služby. Tam se perou špinavé peníze ve velkém prostřednictvím obchodu a ve svobodných přístavech se všechno točí kolem obchodu. Takže si z toho začínáme vyvozovat logické závěry. Ušlé příjmy na daních jsou naprosto nepředstavitelné. Jsou to závratné částky bilion dolarů takto prochází po světě. A stíhání těchto případů je naprosto marné. Kolektivně globálně selháváme při eh, stíhání braní špinavých peněz. Možná půl procenta z toho bilionu eh, do, do, dolarů zvládneme detektovat a, detekovat a dát před soud. Takže to je obrovský problém, který neřešíme ani v Evropské unii, ani jinde. A legislativa není odpovědí. Zákonů, dobrých zákonů je spousta, všude možně. Evropská pátá směrnice je vynikající zákon, ale tady problém není. Problém je ve vymáhání a stíhání. Stíhání praní špinavých peněz to se zkrátka nestává, protože nezvládáme tu přílivovou vlnu, která se na nás žene z toho pohoří, jak jsem říkal. Co tedy můžeme dělat? Můžeme přesměrovat eh, ty toky, tím pádem se to přesune na jiné místo, do jiné země, anebo můžeme eh, vytvářet odstrašující prvky. A já bych osobně byl proto, abychom vytvářeli odstrašující případy. Zločinec si rozmyslí, jest, je, kudy eh, přesune své peníze, jestliže bude znát tyto odrazující opatření. Já taky navrhuji eh, nesoustředit se jenom na boj proti původcům, eh, ale také boj proti zprostředkovatelům. To jsou banky, právníci a účetní. Občas si říkám, jak je možné, že účetní firma, která má spoustu zdrojů, nepřišla na tenhle podvod. Jak se to stalo? Jak je možné, že právníkům prošlo něco konkrétního v due diligence? A to tež se týká finančních institucí. Finanční instituce eh, mají spoustu zaměstnanců, ale mají úspěchy, Eh, generují pořád miliardy zisků a investují dostatečně do dodržování zákonů. Já mám z první roky informace od bank do FIU v různých evropských zemích i jinde. A ty informace jsou velmi různorodé. Jsou nesmírně různorodé. Eh, ty banky mají k dispozici obrovské množství zdrojů, ale nespracovávají dostatečně podezřelé transakce. Takže já navrhuji, abychom hodně zatlačili na samotné banky, ale nejenom na banky, ale na ty zprostředkovatele jako takové. Legislativa je jedna věc, ale pokud chceme, aby se něco změnilo, tak je potřeba, aby lépe fungovaly odrazující prostředky. Já můžu odpovídat na otázky později, ale schrnul bych tedy svou prezentaci tak, že musíme lépe financovat jednotky FIU ve všech zemích ať už na Maltě, nebo v Lotyšsku, nebo ve Spojeném království. Existuje například Egmont Group, která přesunuje data a tak dále, ale to je velice sporadické a závisí to na politických zájmech, které chtějí, aby data neprotékala. Takže všechno se to musí centralizovat, tak jak to dnes centralizované není. Musíme odhalovat lidi, kteří se na tom podílejí mnohem razantněji. Je potřeba úplnou úplně překopat evropskou strategii, protože řešíme finanční instituce, ale nikdo takto koordinovaně nehlídá obchod a služby. Navrhuji také, aby EBA eh, e o které se eh, píše v médiích, eh, aby se přehodnotila její role. To má být, do, to má být dozorčí instituce, která ta, ta má jinou roli. Je potřeba se tedy oprostit od pouze zákonů, které máme dnes. Musíme vytvářet pobídky pro vymáhání práva v celé Evropské unii a je potřeba stíhat komplexní finanční trestné činy. Tak takový je můj pohled. Děkuji vám. Děkuji moc krát. A teď pan Fabian Grasser. Děkuji vám moc krát za to, že jste mě sem pozvali. Já eh, pracuji pro Le Quotidien v Lucembursku už 10 let a dělám na velice citlivých záležitostech, včetně praní špinavých peněz. Zabývám se také eh, daní, daněmi od LuxLeaks a Panama Papers. A pokud jde o Freeporty, tak já jsem od začátku letošního roku přečetl mnoho článků na toto téma. Jsou to struktury vzniklé v roce 2014 a já musím říci, že díky návštěvě vašeho výboru, který se na Freeporty vyptával, se tato situace zviditelnila. Zatím je odpovědí velice málo. Je kolem toho spousta tajností. Ale postupem času eh, jsem se začal více zajímat o akcionáře Freeportu. Na počátku letošního roku proběhla návštěva eh, bývalých poslanců výboru PANA, kteří se hodně ptali na to, jak je spravován a veden eh, lucemburský Freeport, jak to vypadá s managementem. A ty otázky nebyly managementem zodpovězeny. Byly postoupeny eh, celní správě a ministerstvu financí. Teď ale odpovědi konečně dorazily. V Lucembursku je odpověď v podstatě na všechny otázky stejná, a sice, že je to legální. Zatím nejsou žádné analýzy této legálnosti. Je otázka, do jaké míry je to morální, ale pro ně je to zkrátka legální. Lucemburská vláda i eh, management Freeportu se považují za součást logistického řetězce, nepovažují se za nic jiného. Lucemburská ekonomika je velmi závislá na finančních službách, které tvoří 30 HDP. Říkají, že všechno je transparentní, všechno je v pořádku, ale já o tom pochybuji ze dvou pádných důvodů. Za prvé jsme v kontaktu s managementem Freeportu a ukázalo se, že spousta z toho, co nám řekli, zkrátka nebyla pravda, když jsme to ověřili. A pak existuje neustálý e, rozpor mezi managementem, který říká, my jenom spravujeme ten prostor, Zároveň říkají, že všechno je to v rukou celníků, všechno je transparentní, všechno funguje krásně, ale je tu e, značný rozpor Protože leco spodlehá utajení. Utajení, což je v Lucembursku běžné. Ale ve Freeportu je to naprosto mimo proporce. Našli jsme vůbec nějaké klienty, zatím nevíme, úřady příliš nekomunikují na toto téma. A já už spoustu let se zabývám tímto citlivým tématem a ta citlivost témata je vidět z reakcí akcionářů a manažerů eh, Freeportu. Já jsem se stal terčem urážek, výhružek, eh, dostávám dopisy od právníků, od exekutorů. To jsou věci, které dříve se nestávaly. Pokud napíšu jediný řádek o Freeportu, tak ta reakce je vždycky neuvěřitelná. Proč je to všechno tak citlivé? Já si myslím, že jistě všichni znáte problematiku. Vlast, hlavním akcionářem je jistý ruský miliardář v lucemburském Freeportu a zdá se, že eh, jeho obchodům se příliš nedaří, vykazuje neustále ztrátu, ta ztráta je čím dál větší, takže zjevně to není příliš rentabilní. A mohu vám říct pár věcí o lucemburském právu. Je, ten lucemburský Freeport je jeden z mála v Evropě, který spadá pod směrnici o praní špinavých peněz. Lucembursko má spoustu příkladných zákonů, které jsou eh, vynikající pro boj proti, pro, proti praní špinavých peněz. Ale problém je, jak říkal pan Kár, že vzhledem k velikosti Lucemburska a vzhledem k objemu obchodu, který se tam odehrává, je velice hezké mít dobré zákony, ale otázka je, jak jsou uplatňovány a jak se na ně dohlíží, jak jsou kontrolovány. V roce 2017 poslanci z výboru PANA hovořili s finančním, s vykonavateli finančního dozoru. 16 nebo 17 lidí to bylo, to je veškerý personál, který to má na starosti což eh, ponechám bez, bez komentáře. A ti zkrátka říkají, že eh, Freeport se chová naprosto příkladně, dodržuje zákony, ale nevím, jestli někdy opravdu se zajímali o to, co se tam odehrává. Mohu říci, že mnoho lidí mě považuje za experta na finance a daně, ale upřímně řečeno, ty reportáže, které píšu, jsou spíše jenom takové triviality, takové drobnosti. Jsou to takové články o policajtech a zlodějích. Je možné psát velice vyrešeršované články, a tak dále, ale je to nesmírně těžké, protože kvůli úrovni utajení, která to všechno halí, je velice obtížné dostat se k jakýmkoliv informacím. Děkuji a teď zahájíme diskusi s poslanci. Jako vždycky, každý bude mít eh, jednu minutu na otázku a potom budou čtyři minuty na odpověď. A začneme spolu s pravodají nejprve Luděk Niedermayer EPP. Děkuji. Dobrý den, vítám vás. Jste v Evropském parlamentu. Mám otázku na tu prezentaci pana Kary. Za prvé, eh, velice oceňuji to, že říkáte, že celá ta oblast prání peněz je komplikovaná, je složitá. A my se při přípravě naší zprávy snažíme jak se sumarizovat, co, k čemu vlastně došlo v Evropě, jak se změnila legislativa, že je zde lepší spolupráce, automatizovaná výměna eh, o mm, vlastnicích účtů, máme zde určité limity, které se týkají s eh, akcionářů a vlastníků firm. Takže mě by zajímalo, co podle vás zatím chybí, protože samozřejmě ten systém je pouze tak silný, jak silný jeho nejslabší článek. A ty se také ještě vyjádřit k vaší poznámce, že EBA eh, je, není možná úplně tím nejlepším eh, hráčem v tom, aby zde hrála tu úlohu v praní peněz. To je eh, mé to je tak vlastně návrh, který, nebo to je mm, stanovisko, které také e, zastávám. Myslím si, že spíš to jsou centrální banky, které mm, jsou tomu blíže. Takže za prvé, výskyt těch incidentů, to dělají ty finanční spravodajské jednotky, ale pak tam musí být ještě někdo, kdo bude kontrolovat kvalitu celého toho systému, který bude kontrolovat to, zda si všechny ty předpisy odpovídají legislativě. Takže kdo tedy podle vašeho názoru by měl dělat tuto druhou část? práce. Děkuji, takže pane Kare. Ano, došlo k obrovskému pokroku eh, v této oblasti transparence, um, ehm, skutečný vlastník, dokumenty um, zde plutují po celém světě, dochází um, k tomu obhajování těch skořápkových firm. Takže je to opravdu velká snaha zlepšit a jak si natlačit tam větší transparentnost do toho systému, také i celý ten systém výkaznictví. Hmm, myslím si, že oblast, do které by bylo dobré investovat více času a peněz, je analýza údajů, protože těch údajů, kterých zde hovoříme, hmm, těch je obrovské množství, je to opravdu eh, velký objem. A dnes máme systémy, které dokážou velice rychle Eh, analyzovat, nicméně vyžaduje to vysokou kvalifikaci. Ty jednotky FIU podle mých zkušeností eh, jsou často buď eh, nemají, dost, tedy buď, buď, buď nemají dostatek pracovníků, nebo jsou zahlceny, Třeba ve Spojeném království se mm, získávají každý rok informace o obrovském množství všech těch podezřelých transakcí a oni na to nemají zdroje, aby to všechno prověřili. A navíc banky hrají takovou určitou chytrou hru. Pokud pošlou oznámení o podezřelé transakci, tak jsou vlastně už jaksi z obliga. Ehm, takže pokud by někdo ještě, někdo byste měl zainvestovat, aby se zlepšila kvalifikace pracovníků těch finančních informačních jednotek, protože to je vlastně ta klíčová vrstva, kde by měla probíhat ta práce. A co se týče agentury EBA, samozřejmě dohled je zapotřebí, ale EBA kontroluje pouze jeden aspekt. Oni nekontrolují obchodování takové to nadsazování ceny nebo podsazování ceny, investice do kapitálu, půjčky z hedžových fondů, nebo ty různé sbírky umělecké, to vlastně je mimo jejich eh, dosah takže oni dohlíží na to, co se děje ve finančním světě, ale praní peněz, jak už jsem říkal, to je zkrátka jako prout vody, která teče a najde si nějakou cestu, tu nejlehčí, tu, tu, tu kde, kde je nejméně překážek. A mm, celý ten svět praní peněz sebou nese mnoho problémů. Takže kvalita vyšetřování je důležitá. Musí zde být dobrá koordinace, musí zde být třeba koordinační jednotka, například v USA Existuje, teď jsem zapomněl, jak se jmenuje při, přesně, ale je to vlastně určitá jednotka, určitá, určité, mm, určitý orgán, který se zabývá celkově boji, bojem s práním peněz. Evropa by měla mm, ustanovit něco podobného. Hm, dobře, takže vy byste chtěl spojit ty dvě funkce dohromady? No, jedna by se měla zabývat vymáháním práva a druhá by se měla zabývat pro, um, dozorem. Já jsem vyšetřovatel, ehm, nebo býval jsem vyšetřovatel. Myslím si, že bychom měli více vyšetřovat, takže banky nebo ty freeporty, všichni by měli odvádět lepší práci. Ty Mělo byste být lepší předávání dat a potom by se ta data, která byla předána, měla prošetřit. Děkuji za SAD, pan Bergofer. Děkuji, pane předsedo, děkuji také panelistům. Eh, je pravda, že i, i když máme všechny ty údaje, je dost těžké říct, zda to opravdu vede k nějakému ekonomickému růstu. Také si třeba dobře vzpomítáme eh, na ten předchozí výbor. Tam byl ten hm, případ v Portugalsku, bylo tam určitá podezření. Tam vlastně nedošlo k žádnému hospodářskému růstu, i když tam měl být, takže já bych také chtěl trošku spochybnit celý, tento, cel, celý ten koncept, celou tu koncepci a Evropská unie je vlastně součástí tohoto. Když se dívám na ty snímky, tak eh, hovoříte o takzvaných fiskálních pobídkách, ale to vlastně eh, může být cokoliv, mohou to být eh, nějaké nižší korporátní daně, cokoliv. Pak ještě mám jednu věc k těm svobodným přístavům. Za prvé, existuje nějaký limit pro členské státy EU? Možná toto je otázka i na komisi. To znamená, jak dlouho mohou ty freeporty skladovat ty jednotlivé eh, třeba šperky nebo umělecké předměty, mají tam různé, mají tam zlato, mají tam vzácné kovy. Všechny tyto věci se tam skladují v těch skladištích, takže je tam nějaký limit na to, jak dlouho je budou, eh, mohou skladovat, je tam nějaký registr, mm, jsou tam nějaké podmínky pro jejich eh, nákup nebo prodej, protože je to vlastně úplně takový, je to vlastně takový jako jakýsi paralelní systém obchodování, který se může využívat právě pro nezákonné obchodování. A pane Kare, vám se taky chci zeptat. Vy říkáte, že nám chybí prosazování práva a že nám chybí stíhání, ale já si myslím, že vlastně chybí i ta detekce samotná toho praní peněz. Sám jste říkal, že je to velice obtížné v praxi. Um, pokud chce někdo prát peníze, tak s tím nejsou spojena téměř žádná rizika. Takže potřebujeme třeba něco jako FBI? Jste v Evropě? která by se věnovala finanční kriminalitě? Protože jste řekl eh, velice správně, že jste třeba byly různé skandály v bankách. Velice často tyto banky říkají, že mají velice dobré politiky dodržování předpisů, ale pokud eh, ty své vlastní předpisy nedodržují, tak to nefunguje. Takže potřebujeme více kontrolovat třeba tyto freeporty, abychom věděli, zda opravdu dodržují zákon nebo ne. Protože mm, se ukazuje, že ta tento postup e, nestačí, že ta instituce má nějaké vnitřní předpisy a my jim důvěřujeme, že dodržují, ale vždycky to zase stroskotá. Takže potřebujeme někoho, kdo tam přijede, kdo udělá inspekci a možná i konspekce, pardon, komise by se na to mohla zamyslet. Samozřejmě je zde také otázka, zda, za to není v nesouladu s, člen, s, s pravomocemi členských států, ale mm, není to tedy, mm, není to tedy pak problém, pokud je tam nějaká legislativa, která se nedodržuje, lidé jsou stíháni. Dobře, tak já možná poprosím zástupce komise, pana Klerma. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím odpovědět na dvě otázky. Za prvé, jak to vypadá s těmi svobodnými zónami? Já chci říkat, eh, tedy chci používat pojem free zone, protože v našem celním kodexu máme definici free zone, eh, volná zóna. V těchto volných zónách nejsou žádné časové limity. Mm, jak dlouho tam můžou být ty předměty uložené? Došlo vlastně k reformulaci v rámci celního kodexu a najdete tam v těch definicích, že ta myšlenka free zone, ehm, to je vlastně skladování. A myšlenkou je to, že zboží, které se dostane do svobodné zóny, může zůstat v této zóně, ale pokud se dostane ven, tak eh, je s ním zacházeno tak, jako že bylo dovezeno, to znamená, musí se zaplatit cla a tak dále. Standardním postupem je také to, že DPH a spotřební daně e, jsou, co se, co se týče DPH, tak pokud chcete osvobození od DPH, tak musíte mm, žádat o to speciální komisi a musí vám vydat souhlas. Takže to doufám je odpověď na první otázku. A ta druhá otázka, zda by neměly být nějaké inspekce takže jak to vypadá ve stávající situaci, a když to tedy beru v tom kontextu celo, jsou zde dva aspekty. Za prvé, e, inspekce, které provádí generální ředitelství pro rozpočet, ale to vlastně souvisí s oblastí vlastních zdrojů. A za druhá, šetření, která provádí orgán OLAF, a to už se týká jednotlivých podvodů, a mimo to si myslím, nemáme žádné formální pravomoci, abychom mohli něco kontrolovat, nějaké postupy, které se tam používají. Zatím je to tak, že legislativa je řádně dodržována, všechna ustanovení, která jsou tam, mm, všechny povinnosti a vlastně dohledovým orgánem eh, jsou zde orgány celní. Já s vámi naprosto souhlasím, eh, že právě detekce těchto nebo vyhledávání těchto um, trestných činů je zásadní, ale je to velice složité v dnešním světě, jak už jsem říkal, protože si to vyžaduje hluboké analýzy takové obrovského objemu informací. Je to v odpovědnosti těch takzvaných vrátných, a oni musí nést tu odpovědnost. Tak se také se ptáte, jak je to možné, že třeba Lotyšsko nebo Estonsko, jak je možné, že tam došlo k těm skandálům v Estonsku, to bylo asi 200 miliard eh, dolarů, eh, se vlastně jaksi hmm, poslalo prostřednictvím jedné pobočky jak je možné, že ty systémy to nezaznamenaly? Jak, jak je možné, že místní centrální banka na to neupozornila a okamžitě nezaktivovala ten eh, systém varování? Takže pokud se ptáte, jestli je zapotřebí, abychom měli speciální evropskou FBI, myslím si, že něco se musí změnit. Ten stávající systém eh, nemůže pokračovat. Měli bychom si stanovit lépe priority, i banky by to tak měly učinit. Eh, Mm, myslím si potom, že bychom dostali lepší, že bychom měli lepší výsledky. Děkuji Jose Mario Fernández, ten není a není Werner Langen. Děkuji vám. Eh, já bych chtěl říct ze zkušenosti z vyšetřovacího výboru eh, učinit několik poznámek k Lucembursku. My jsme tam byli a eh, na příkladu Lucemburského svobodného přístavu jsme viděli, že je zabezpečený, že je uzavřený, že přístup není možný pro každého a že eh, je ten nájem asi 11 až 20 euro na eh, čtvereční metr skladištní plochy eh, a to je poměrně vysoký nájem a tak, jak tu říkal zástupce komise, komise, že je tam celní úřad, ale ten celý velký svobodný přístav patrně funguje podle lucemburského práva a zákonů. E, ten e, je hlídaný třemi celními úřady. Stál tam e, obrovský skener, kde se dali dávat velké balíky, dvakrát dva metry, a dali se skenovat ale v podstatě nikdo neví, co v tom celním přístavu je uskladněno. Je to podobné eh, jako dříve u bankovních trezorů, kdy někdo měl, eh, jeden, kdy jeden klíč měla banka, druhý klíč měl majitel, ale nikdo nemohl kontrolovat, co v tom bankovním trezoru, v té bankovní schránce je. A teď eh, to, že je tam přítomen celní úřad, je jaksi silnější fo- forma kontroly, jenže eh, ty dimenze jsou mnohem eh, větší než u bankovní schránky. Takže ty návrhy, že by za to měla být odpovědná evropská investice a ne pouze národní úřad, tak v Lucemburku, eh, to bych vám chtěl připomenout, jsme měli 403 případů eh, Panama Papers. Z toho asi 100 byly banky a zbytek různí poradci, právníci a tak dále. Eh, u těch, banek, u těch bank padlo 13 odsuzujících rozsudků, u, u daňových poradců jeden jediný soudní případ bez odsouzení a ty ostatní nebyly vůbec zkoumány. Takže když to necháme v rukou národních států, tak eh, to bude vypadat eh, jako eh, v Lucembursku ty odpovědní, kteří dávají k dispozici ty budovy, těm se nedá vůbec nic vyčítat. Ti mají tu svobodu provozovat celní přístav, jsou kontrolovaní celní, celní zprávou a tak dále. A pokud by za to měla být odpovědná evropská instituce, tak já tady souhlasím s názory expertů. Thank you. So experts, please. Já bych chtěl něco upřesnit, eh, pokud jde o celnice, tak co oni kontrolují? Kontrolují vína, doutníky, šperky, umělecká díla, starožitnosti, dokonce i osobní údaje. Jsou to celníci, nejsou to doktoři v historii umění a tak dále. A já chci k tomu jen něco upřesnit, možná to bude reakce také na tu otázku, kterou tady říkal pán. Mohou tam být eh, tyto produkty skladovány nekonečně dlouho, mohou být také prodány. Je podáno tedy celní prohlášení, jinak ty věci mohou eh, v bezplatném přístavu zůstat nekonečně dlouho. Pokud jde o kontrolu, a to je věc, která mě trošičku zaskočila, že je tady vlastně taková kaskáda společností, které kontrolují Freeport. A když se tím začnete zabývat, tak najednou máte tisícovky dokumentů, abyste zjistil, kdo dělá co a kdo je kdo. Já jsem jenom chtěla říci, že tyto kontroly nebo bezplatný přístav a jeho vedení tvrdí, že pravidelně navštěvují mezinárodní aktéři, kteří jim blahopřejí k tomu, jak jsou bezpeční a jsou také transparentní. Několikrát eh, také zaznělo, že delegace z francouzských eh, celnic eh, navštívila bezplatný přístav, aby mu poblahopřála k jeho transparentnosti. Ukázalo se, že tam nikdy žádná francouzská delegace nebyla. A co by mohla kontrolovat? Je to lucemburský orgán. Když není kontrola dokumentů, není přece možno říci, že je to transparentní. Byl zde byl jsem také pozván šéf toho bezplatného přístavu. Bohužel nepřijal. Musím říci, že teď to vypadá tak, eh, že se tím eh, argumentuje, říká se zde, že tam byla tedy ta návštěva z francouzských eh, celnic, ale já jsem to kontroloval, kontaktoval jsem s odpovídající místa a zjistil jsem, že je to absolutní lež. Chci také říci, že mě bylo vysvětleno, že lidé z výboru pana uznali, že všechno je vlastně v pořádku. Já nevím, kdo z vás by to panu Goebbelsovi chtěl říct v každém případě. Probíhají tam různé návštěvy, demonstrace, restaurování uměleckých děl a tak dále. Už máme také jeden spor, který trvá už více než tři roky. Pak je tam také další podezřelý Olivier Toma, to je zase otázka Picassových děl. A pak máme ještě třetího akcionáře, který se pravdě, nebo tedy pravidelně objevuje v různých eh, dokumentech, eh, jako někdo, kdo je spojen s korzickým eh, banditismem. Takže je to takový kruh, eh, který navazuje na pařížskou společnost, která byla zavřena v roce 2008 Opravdu se objevují pravidelně články o tom třetím akcionáři, jako o někom, kdo spolupracuje s korzickými bandity a s fotbalovou mafií a tak dále. Takže v krátkosti toto jsou ti akcionáři. Po té návštěvě eh, proběhla eh, tisková konference, kterou eh, zorganizoval ten svobodný přístav. Já jsem tam nebyl, byly tam kontroverze, ale nemůžu to, ne, nemůžu to potvrdit, to, co se tam říkalo. que plusieurs députés euh, Několik eh, poslanců mu řeklo, že to bylo v pořádku, to on mě napsal. My jsme byli v situaci, kdy nám říkali, že je všechno transparentní, můžu vás ujistit, že kontrola je dokonalá, ale nevím, co se tam vlastně dostane, protože to se mě netýká. Takže Ministerstvo financí celnice a zpráva Freeportu si mezi sebou na sebe házejí zodpovědnost. Jak jsem říkal, ti akcionáři mají desítky společností všude ve světě. Když jako novinář se tím začnete zabývat, začnete řešit otázku zpracování údajů, tak najednou máte tisícovky stránek a už něčemu nerozumíte. Také tyto společnosti mají nula zaměstnanců, takže to je také další podezřelá záležitost. Děkuji. Jen chci říci, že nebyla žádná oficiální mise výboru pana ani oficiální prohlášení. Já jsem jenom chtěl říct jednu věc protože to vypadá, že my chceme podporovat eh, zvláštní ekonomické zóny, ale to není pravda. Já ani nedokážu říct, že jsme proti. Jde o to, že toto byl výsledek studie 20 let aktivity, kdy máme určité ukazatele, které mohou být užitečné pro naši budoucnost i s ohledem na práci vašeho výboru jak může zvláštní obchodní zóna fungovat. Další věc, kterou bych rád řekl, je, že bychom měli být také pragmatičtí z geografického hlediska. Když se podíváme například na kontinent, jako je Afrika, tak tady hovoříme o pólu růstu, o dopravních koridorech. Pak jsou tam také přístavy a zvláštní obchodní zóny. Takže nemůžeme hovořit o takovéto realitě v případě Etiopie či tak podobně. Ovšem nejzásadnější je zpráva a řízení a máme ty indikátory, celosvětové indikátory pro zprávu a řízení, takže tady musí být absolutní jistota. My nejsme rozhodně proti růstu, nejsme proti a to musíme jasně říci. Děkuji, Evelyn Regner, SAD. Děkuji vám. E, já patřím k těm, e, kteří e, byli v té delegaci do lucemburského Freeportu a mohu vás ujistit, že jsem si tam připadala jako v Bondovce. Bylo to tam velice zajímavé a napínavé, jak to tam funguje. Eh, mně je velice líto, že tu dnes nemůže být nikdo z lucemburských úřadů a z lucemburského Freeportu, protože eh, mnoho otázek eh, se koncentruje na toto místo a žádali by si vysvětlení. to, co je tam uskladněno, nevěděl dokonce ani vlastník Freeportu, nebo to před námi poslanci předstíral. Takže ani ten neví, co v těch bunkrech je. A e, je to v podstatě taková černá díra, kde naprosto chybí transparentnost. E, a e, já bych se chtěla říci ještě více k tomu. Zeptat se, víte mezi tím, co je tam uskladněno, abychom si nějak udělali představu o tom, jakou hodnotu to zboží mají. Například, jestli to jestli ti Picassové a tak dále eh, jsou někde ve vilách nějakých boháčů, nebo jaká je vlastně motivace eh, toto eh, hodnotné zboží někde takto skladovat, místo aby je někde měli vyvěšené. Jedině proto, aby je schovávali. Potom je otázka, jestli stačí pátá směrnice proti praní špinavých peněz, nebo jestli je potřeba ji eh, přiostřit eh, a jestli je potřeba nějaká, eh, nějaká, nějaké personální posily a materiální pomoc a tak dále. Kolega Langen už také hovořil o zprostředkovatelích. Vy jste tam viděli určité letterbox firmy, jako je Lux Charity a tak dále. A jsou to ta jediná kontaktní místa mezi skutečnými vlastníky, a daňovými úřady. Jsou to, jsou to, jsou to ti jediní, Milšenks například, tam vlastně vůbec nikdo nevěděl, jaké předměty to jsou a v podstatě nevěděl nakonec vůbec nikdo nic. E, a dále jsme se zkrátka nedostali. Takže já bych se chtěla zeptat na ty zprostředkovatele, jestli, by eh, se neměl, jestli by neměli více zveřejňovat podle zákonných povinností. Thank you. Uh... Děkuji, pan Grasser. Já chci také uzavřít, protože Oba poslanci říkají něco, co je podobné. Od té návštěvy se příliš dveře neotvíraly, takže je opravdu těžké se dostat dovnitř. Proč lidé skladují umělecká díla v takových místech, jako jsou Freeporty? Možná mají co skrývat, ale jedná se o trh s uměleckými díly, což je ryze spekulativní trh, takže tady máme co dočení s lidmi, kterým je úplně jedno, jestli mají ty obrazy vystaveny v nějakém muzeu nebo někde schované. A musím také říci, že právě bezplatné přístavy jsou ideálním dílem, tedy místem, jak se vyhnout eh, zdanění určitých eh, předmětů. Výměna informací mezi celními zprávami má být automatická, ale myslím, že freeporty se tomu mezi tím vymykají. Když eh, někdo ze Španělska skladuje něco ve svobodném přístavu v Lucembursku, ví o tom tedy finanční úřad ve Španělsku? Já si myslím, že ne. Děkuji. Ještě někdo? Tak Alde Wolf Klintz. Ehm. Děkuji vám. To že se tu zabýváme finanční kriminalitou, není nic nového. Já jsem ale poměrně zdrcen tím, v, jaké, v jakých dimenzích to probíhá. To jsou, říkalo se tady, že jsou to obrat, obrat bilionů, v bilionech, což je fenomenální. Já mám jednoduchou otázku. Víme, že ty svobodné přístavy jsou zneužívány k ilegálním činnostem. Tak proč neuděláme to, co udělali mnohé jurisdikce, jurisdikce s gamblingem, eh, který eh, je také spojen s praní špinavých peněz a tak dále. Eh, proč to zkrátka nezakázeme? takovéto zóny, při nejmenším v Evropské unii. Já chápu, že jinde něco takového existovat musí, ale měli bychom to zakázat. A měli bychom udělat ještě dvě další věci. Za prvé, to nebezpečí paktu mezi administrativou, a těmito provozovateli je vysoké. Vidíme to v Lucembursku u, eh, bývalých, u bývalého ministra, bývalého státního tajemníka, kteří se na tom podíleli. Takže tresty eh, pro provozovatele eh, bychom měli drasticky zvýšit v případech, kdy se ve Freeportu eh, odhalí nějaká nečistá eh, činnost. To by bylo eh, v zájmu nás všech. A za druhé, já chápu, co řekl pan Kár, že bychom potřebovali, stejně jako USA, silný evropský dozorčí orgán, který by se věnoval boji proti těmto kšeftům. Nicméně všichni víme, že je to časově náročné takovýto úřad v Evropské unii založit. Je to potřeba dělat s dlouhým předstihem, musí projít všechny možné zákony, musí to schválit komise, rada, parlament a tak dále. A v tomto legislativním období, které končí v dubnu příštího roku, to nestihneme. Takže mám otázku. Má smysl při nejmenším krátkodobě pověřit těmito úkoly EBA, abychom při nejmenším eh, zkrátka udělali něco? A za třetí, jak je možné, že finanční jednotky eh, FIU v Evropě a v, a v jednotlivých zemích mají takový personální podstav a eh, pracují tak neefektivně. Nedá se tomu nějak velice rychle odpomoct? Thank you. Děkuji. Pane Kare, chcete zareagovat? Já se pokusím na některé dotazy odpovědět. Takže za prvé, ty finanční spravodajské jednotky. Tyto jednotky závisí na regionálním rozpočtu nebo na často na rozpočtu příslušné země. Pracují tam mm, tedy lidé z té příslušné země, rozpočet eh, jednotlivých jednotek se liší podle toho, kolik eh, dostanou od své vlády, takže opravdu ty situace se země od země liší a také se liší i jejich eh, efektivita. Nechci někoho jmenovat, ale zkrátka, když je nějaká země malá, tak má men, menší zdroje, se třeba baltské země, Irsk, nebo nějaké ostrovní oblasti, ty nemají dostatek eh, peněz, aby prováděli nějaké hloubková šetření. Takže možná by zde mohla být nějaká kolektivní snaha eh, financovat, eh, vyškolit tyto mm, pracovníky těchto finančních spravodajských jednotek, aby pracovali efektivněji. Takže to je jeden takový návrh. Za druhé, EBA, něco, něco se musí stát. Nemůžeme pokračovat v tom, aby Estonsko, Lotyšsko, Malta, mm, aby se tyto problémy opakovaly, protože s tím nic neuděláme. Takže EBA má e, roli dohlížitele a přitom se dějí takové věci. Samozřejmě už teď e, je zde velká infrastruktura, ale zatím se jim nevždy daří dostat se úplně k jádru problému. Potřebujeme více požadavků na ty, eh, na ty vrátné, na ty, ať už to jsou banky, ať to jsou účetnické firmy, Zkrátka všichni, kdo mají tu oznamovací povinnost oznámit eh, podezřelé transakce, musí odvádět lepší práci. A ještě si chci vyjádřit k trhu s uměním. Tento trh s uměleckými předměty je naprosto perfektní, pokud tam chcete různě přesouvat peníze. Také se mění právě investice. Ehm, Freeporty skladují umělecké předměty, protože je to bezpečné místo, kde můžete uchovávat eh, cenosti navíc, eh, což je samozřejmě legitimní zájem, najít nějaké místo, které je bezpečné, ale zároveň i v těch freeportech můžete velice rychle prodávat a nakupovat předměty, jejichž cena je velice těžko zhodnotitelná. Mona Lisa nebo nějaký Picasso. Jaká je cena? Pokud je tam tedy ten soukromý trh, tak ta cena může být jakákoliv. A pokud se pak na to podívá nějaký úředník, tak dost těžko to dokáže posodit. Může to být třeba někdo z Hongkongu, kdo si chce koupit eh, malbu Picasso eh, z Angoly, takže ten obchod pak proběhne v rámci toho Freeportu. A i když tam budou nějaké inspekce na místě, potřebuje to zkrátka více transparentnosti, tento druh eh, obchodu, obchodování. Já chci něco dodat eh, ke kontrole. Problém je, že je to nefinanční služba, takže se zcela vyhýbá tradiční finanční kontrole, která se vztahuje na banky, na investiční fondy, svěřenecké fondy. Je to logistická oblast, takže tam je velmi složitá kontrola. Pokud jde o skladování uměleckých děl, kdyby třeba Eh, něco, milion těch děl bylo skladováno ve eh, Frankfurtu v Ženevě, tak možná část bude ze Singapuru a část z Lucemburku. SD, děkuji. Já mám dvě otázky pro vás. Za prvé, pokud jde o Freeport, můžete nás eh, informovat o tom, zda v Lucemburku, pane Grasere, je nějaká agentura, která schání klienty pro Freeport a má sídla v jiných evropských hlavních městech a hledá tam klienty pro Freeport. Existuje nějaká takováto organizace. A potom, pane Káre, pokud jde o boj proti praní špinavých peněz, já bych řekl, že banky v Evropě se začaly cítit velmi zodpovědné za tento problém, protože v uplynulých dnech byste tady hovořil o odstrašujícím účinku, tak eh, třeba ING 750 milionů eur, to byla sankce. Také v Lotyšsku byly banky, které zavřely třeba Madridská banka, v bankovním systému neexistuje náhodou už dostatečně odstrašující strach? Ale já se ptám, nemělo by nastat totéž s velkými advokátními kancelářemi, poradními službami či finančními službami, aby ten strach, protože právě o tom jste hovořil, tam proniknul stejně jako proniká do bank? proti praní špinavých peněz a co by se mělo stát, aby to bylo možné? Děkuji. Euh, Takže otázce propagace toho čern, tedy eh, svobodného přístavu. My tam máme čtyři společnosti, a jedna z těch čtyř společností má právě za úkol hledat klienty. Pokud jde o umělecký trh, trh s uměním, to je zcela deregulovaný trh. Akcionáři tohoto svobodného trhu jsou lidé, kteří jsou na trhu s uměním, mají spoustu různých styků, navštěvují umělecké veletrhy, pracují se spoustou galeristů v Evropě. Takže takový lidé tam jsou. Ovšem Fakt je, že ten lucemburský Freeport vůbec nefunguje. A z těch devíti společností, které teď jsou nájemci ve Freeportu, myslím, že jedna patřila Ivu Buvierovi, zabývají se restaurováním, restaurováním obrazů, ale hlavně logistikou, protože to je Buvierová základní činnost. Ale všechno probíhá velmi diskrétně v zásadě nejsou žádné reklamy v novinách a v televizi. Um, Když jste se ptali, co ještě je možné udělat eh, ohledně těch bank, ohledně šíření strachu, ano, samozřejmě, všechno se výrazně změnilo v porovnání se situací před posledními lety. Ale třeba v USA tam ten boj probíhá mnohem intenzivněji. Hmm, jedná se tam o miliony dolarů eh, v Lotyšsku, ale třeba zavřeli malé banky. Některé banky také zavírají třeba právě kvůli stíhání někoho za praní peněz. Ale jak se tady můžeme ještě posunout? Myslím si, že jednoduchou odpovědí je trestní stíhání eh, pokud byste eh, třeba zavřeli někoho z PVC nebo z eh, Ernst a Young, tak to by mělo určitě skvělý efekt. Nebo pokud byste zavřeli nějakého právníka, zkrátka někoho jiného než bankéře, i když možná i nějakého bankéře. Takže já říkám, zkrátka všichni, eh, všichni patří za mříže a to potom si myslím by mělo velice silný odrazující efekt. Řečník se usmívá. Já se chci zeptat, zda ještě se někdo hlásí do diskuse v rámci postupu ke AI Pokud ne, tak požádám spolu zpravodaje, zda se chce vyjádřit ještě na závěr. Prosím. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také našim panelistům. Myslím si, že nám poskytli velice jasné odpovědi. Já toho nemám příliš na srdci, co bych řekl závěrem, ale myslím si, že opravdu je jasné, že musíme ještě usilovně pracovat na těch věcech, jako jsou takzvaná zlatá víza. To bylo to první slyšení, ale pak eh, se musíme věnovat i těm takzvaným svobodným přístavům, těm freeportům. Na to opravdu se musíme ještě eh, hloubkově zaměřit popisujete zde, že je zde určitý paralelní systém. Na jedné straně je ten Freeport bezpečná, bezpečné místo, eh, kde můžete své ceniny uchovávat, ale v podstatě ty ceniny tam mohou být eh, do nekonečna, mohou měnit majitele, mohou, mohou být nakupovány, prodávány bez dostatečně mm, silné kontroly. To znamená, že to opravdu je mm, taková možnost eh, různých nezákonných operací a mě by zajímalo, eh, nebo je tam vůbec nějaká výhoda těchto systémů pro reálnou ekonomiku? Vzhledem k tomu, že známe omezení mm, členských států, omezení jejich kompetencí. I Evropská unie má určité omezené kompetence, ale myslím si, že bychom se jako náš výbor na to měli ještě podívat Mnozí z vás řekli, že se nesmíme zlepšit pouze v detekci a v dozoru, ale i také v trestním stíhání. Rovněž jsou zapotřebí jasná pravidla na úrovni EU, to je asi spíš na komisi. Zatím bychom eh, měli využít všechny kompetence, které již máme. Eh, Jestli také například článek eh, že zde musí být eh, upřímná a lojální spolupráce mezi členskými státy v boji s nelegálními operacemi, s praním peněz. A to už teď je ve smlouvě, takže bychom měli dodržovat smlouvu. Máme zde samozřejmě tu směrnici o praní peněz, ale vedle toho bychom měli ještě dělat více. Já bych chtěl poděkovat našim panelistům, že nám mnohé věci osvětlili a buďte si jisti, že tato diskuse bude pokračovat. Děkuji. Já si myslím, že jste to velice dobře schrnul. Chtěl bych rovněž poděkovat všem panelistům. Děkuji vám za vaše prezentace, které opravdu vřele oceňujeme. A ještě se chci zeptat, zda má někdo něco do bodu různé. Není tomu tak, takže už pouze informuji, že příští schůze našeho výboru se bude konat ve čtvrtek 18. října ve dvě hodiny odpoledne a bude mít formu workshopu. Děkuji a tím dnešní zasedání končím.